Right, if we could uh, calm down everybody, thank you very much. Velice rychle, dámy a pánové, především to je přijetí dnešního pořadu jednání. Můžeme ho považovat za schválený. Děkuji vám. A nyní ještě několik informací velice rychle ve středu, to znamená 15.9. na našem setkání a bude to setkání, které začne trochu dříve, než jsme předpokládali, a to tři čtvrtě na tři. A budeme pokračovat až do 18.15. Důvod je ten, že před tím slyšením, které máme o ekonomické zprávě a řízení ve tři, nás komisář Barnier obeznámí s legislativními iniciativami, které byly přijaty ten samý den dopoledne, pokud jde o finanční služby. Nedojde tam žádné výměně názorů ohledně tohoto tématu, ovšem já jsem mu nabídla právě tuto příležitost, to znamená, aby opravdu mohl vystoupit okamžitě nebo teda co nejdříve po tiskové konferenci na dané téma. A dnes po výměně názorů, která proběhla s panem Reindesem, a zpravodaji ohledně finančního dohledu a balíčku v této oblasti, pokud jde o trialog a následoval trialog, výbor trialog. My samozřejmě potřebujeme schválit tuto záležitost na základě nových postupů, které zde máme a proto bych ráda potvrdila, že nejdojde k, tom, k těmto legislativním, k legislativní zprávě, k žádným pozměňovacím návrhům, pokud jde o DPH, to znamená bod číslo 6 našeho dnešního pořadu jednání. A nyní je mým potěšením přivítat v našem výboru pana Didier Reinderse, který je předsedou rady Ecofinu a je to rovněž místo předseda belgické vlády, ministr financí a předseda hnutí pro institucionální reformy Ráda bych vám řekla, že samozřejmě jsme nesmírně rádi, že zde máme možnost se setkat s panem Bredelsem. Proběhlo mnoho trialogů už od začátku belgického předsednictví mezi námi. Já bych ráda poděkovala Antidierovi za čas, který opravdu věnuje trialogu na vysoké úrovni a snaze dosáhnout dohody v těchto oblastech. A nyní vám dávám slovo. Pane ministře, děkuji za slovo. Sharon, ano, je to mohu potvrdit, že bylo obtížné dostat se zde v tak krátkém čase, který jsem měl k dispozici. Ovšem v Belgii samozřejmě rovněž máme mnoho diskuzí občas. Já jsem se snažil dosáhnout dohody už od toho 1. července. Rád bych poděkoval všem z Evropského parlamentu, především zpravodaji za oblast finančního dohledu, protože samozřejmě, že to nebylo jednoduché, abychom zorganizovali tato jednání od 1. července, aby došlo k tomu důležitému rozhodnutí ve Štrásburku odložit hlasování ohledně finančních dohledu a rovněž si myslím, že bylo opravdu obtížné dosáhnout dohody. A rád bych poděkoval zpravodajům. Vidím zde Gunara, paní Skinner, mnoho zpravodajů, kteří se zabývali touto oblastí. A jsem si jistý, že, bylo, že, jste, že jsme to zorganizovali všechno na základě takové dobré vůle, nejenom na straně rady a parlamentu, ale i komise. Já jsem nesmírně rád, že se nám povedlo dosáhnout dohody a myslím si, že budeme snad schopni to v následujících dvou týdnech potvrdit. Zároveň bych vám chtěl říci, pan Gozes je zde v první eh, řadě to znamená rovněž směrnice ohledně IMF, že se nám to povedlo, už asi nemáme tu stejnou, se nesetkáme s tou stejnou opozicí, kterou jsme měli v radě. Pokud jde o dohled, ovšem je to oblast velice důležitá. My jsme se i v této oblasti snažili dosáhnout s, s určité možnosti, schopnosti v této oblasti. Myslím si, že jsme schopni přijít nejenom s novou, s novou institucí, pokud jde o dohled od 1. ledna příštího roku, ale zároveň že budeme mít k dispozici i nový výbor, pokud jde o systémová rizika a zároveň, že se nám povedlo zkrátit ten kalendář, který pan komisář Michel Barnier oznámil v této oblasti. To znamená všechny texty, které se dotýkají nařízení. My už jsme měli různé návrhy v této oblasti pro tento týden a samozřejmě i směrnice, která se dotýká finančních fondů. První priorita pokud jde o naše předsednictví, a nejenom pokud jde o ECOFIL, všem řekl bych obecně pro naše předsednictví belgické, je samozřejmě pokročit v těch, v tom, v těch ponaučení, které máme už od mm, roku 2008, to znamená poslední dva roky, které byly spojeny s finanční krizi ve Spojených státech i u nás v Evropě. Jednak je to samozřejmě nová architektura dohledu, to je první záležitost. Já si myslím, že samozřejmě máme zde různé revizní doložky k dispozici, které ovšem jsou součástí rozprávy v Evropě. A očekáváme, že v následujících měsících, v následujících letech bude mít dispozici nové instituce, které dokážou, že jsou účinné a které skutečně vlastně dokážou, že mají eh, určitou kapacitu rozhodování na celoevropské úrovni. A skutečně doufám, že na násled, v následujících eh, dvou letech budeme schopni na základě těchto revizních doložek prokázat, že je důležité a skutečně nejlepší, abychom měli určité evropské úřady, které by mohly v důležitých záležitostech rozhodnout. To znamená v těch oblastech, které překračují um, odpovědnosti na straně členských států. Samozřejmě, že mm, pokud se nám to povede dosáhnout těchto cílů na základě lid, nebo společně s lidmi, na kterých jsme se všichni shodli, tak to je v pořádku. A pokud ne, tak samozřejmě nejdůležitější bude, abychom se poučili z toho všeho, k čemu došlo. Čili my jsme opravdu nesmírně rádi, že za naše belgické předsednictví, že ta naše první priorita už v průběhu září bude realizována. To znamená, že to bude určitý finanční dohled, který bude účinný, efektivní a já skutečně doufám, že v následujících týdnech v průběhu schůze, které proběhnou zde v říjnu v Bruselu, pokročit i ve směrnici, která se dotýká investičních fondů. Samozřejmě, že je tam, jsou tam další priority, ovšem toto je jedna z prvních priorit. Pokud jde o finanční dohled, dozor, tak Um, ani ostatní směrnice, nebudu se nějak um, zacházet do podrobností. Já skutečně jsem přesvědčen, že budeme schopni pokračovat na základě té důvěry, která um, mezi námi existuje, to znamená rada, parlament i komise, pokud jde o všechny tyto záležitosti. Ovšem dovolte několik ještě slov především k fiskální konsolidaci neformální, neoficiální ECOFIN proběhne 39. a 1. 10. zde v Bruselu budeme hovořit o nových záležitostech. Na jedné straně, co bychom mohli ještě udělat navíc, tak aby jsme v Evropě dosáhli lepší fiskální konsolidace a zároveň na druhé straně dosáhnout lepšího růstu a zaměstnanosti. To znamená určitě mm, to znamená mm, sociální spravedlnost, blaho pro všechny naše občany, to znamená strategie 2020 a všechny záležitosti, které se dotýkají fiskální konsolidace, například ten evropský semestr, jak jsme o tom hovořili, a 1. ledna právě zahájíme tento nový postup eh, na půdě Evropské komise. Ovšem, možná bychom mohli udělat ještě více, řekněme, možná možnost určitých uplatnění sankcí, ohledně nebo vůči některým zemím, pokud nebudou plnit politiky v oblasti fiskální konsolidace. Ovšem ta nejdůležitější diskuze bude probíhat s komisí a s Evropským parlamentem. Možnost stanovení si nového cíle v rámci strategie 2020 a to nejenom pokud jde o fiskální rovnováhu, určitou vyrovnanost, v členských státech, ale abychom zajistili to, že tato nová strategie nám umožní vytvoření, a to opakuji ještě jednou, dosažení nového růstu, určité sociální spravedlnosti, a samozřejmě mm, nových záležitostí, které se dotýkají nejenom Evropy, ale i celého světa v oblasti boje proti klimatickým změnám. Čili v průběhu dalšího neoficiálně ECOFINu proběhne diskuse. Já se pokusím pozvat i předsedu Evropské komise, který byl bych rád, aby jsme to všechno prodiskutovali společně. Čili to je druhá priorita našeho předsednictví, mm, velice důležité je především teda to rozhodnutí ohledně evropského semestru a samozřejmě dohodnout se na tomto novém postupu. A nyní určité specifické záležitosti, například finanční dohled, Eh, na konci měsíce, jak už jsem o tom hovořil, budeme hovořit i o ratingových agenturách, na tom neformálním ekofinu. Budeme se snažit zorganizovat určitou otevřenou debatu i se zástupci ratingových agentur, protože to je velice důležité pro dosažení lepší legislativy v této oblasti. A zároveň bychom Evropskou komisí chtěli prodiskutovat další záležitosti, například určité možnosti, jak pokračovat v, mm, těchto, v rámci této agendy v Evropě, podobně jako je tomu ve Spojených státech amerických. To znamená dosáhnout určitého srovnání mezi tím, co se děje eh, v USA a tím, co se děje v Evropě. Proběhlo mnoho mm, komentářů ohledně důležitých rozhodnutí amerického kongresu. Samozřejmě jsou to důležitá rozhodnutí, které se dotýkají finančního dohledu, dozoru. čem se požádali pana Michela Barniera, aby nám poskytl určité srovnání, určité porovnání toho vývoje v Americe a v Evropě. Já už jsem ve Štrásburku ve Ruském parlamentu řekl následující věc. Rád bych pozval vaši předsedkyni paní Bowles, aby se zúčastnila tohoto neformálního ekofinu, protože je velice důležité, aby došlo k určitému srovnání názoru, náhledu na tuto záležitost ze strany parlamentu, komise i rady s ohledem na tuto oblast. To znamená, co bychom ještě mohli udělat, abychom to jaksi propojili s tím, co se děje ve světě, se hlavními směry G20. Protože na tom neformálním na, uh, summitu na konci to nebu, měsíce to nebude jediná záležitost, ale budeme organizovat i G20 a e, Mezinárodní měnový fond tuto společnou schůzku na vysoké úrovni, protože je velice důležité, abychom dosáhli takového společného postoje, především na, mezi jednotlivými institucemi, evropskými institucemi, pokud jde o tyto otázky. No a nyní záležitost, kterou bych vám ještě rád řekl, naše předsednictví, belgické předsednictví, nebo pokud jde o ECOFIN, ovšem obecně bych řekl, že máme dvě hlavní priority. Jednak dosáhnout toho pokroku, pokud jde o dohled a regulaci nad finančními trhy, to právě probíhá a pokud se nám to povede, tak samozřejmě na základě dohody s parlamentem a s komisí a pokusíme se zjistit, zda skutečně i tuto dynamiku podporuje zbytek světa a druhá záležitost, Druhá veliká priorita to je právě ta rozpočtová konsolidace, to znamená nejenom pak růstu a stability, protože to není jediný nástroj, není to pouze tento nástroj, jde i o pakt eh, růstu, který bychom měli využít v rámci této strategie pro rok 2020. To znamená, abychom měli určit dostatečné finanční prostředky, které by podpořily sociální solidaritu, zaměstnanost, boj proti klimatickým změnám, to znamená všechny Mm, priority politiky, které jsou důležité i v oblasti životního prostředí. Nebudu zacházet do podrobností, jistě to všichni velice dobře znáte. My už jsme o tom od začátku naše předsednictví neustále diskutovali, to znamená že do toho prvního sedmi zde proběhlo mnoho diskusí. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že ráda v současné době reaguje a řeší mnoho další, dalších oblastí, ve kterých bychom chtěli dosáhnout pokroku, a to především pokud jde o fiskální záležitosti, protože je tam eh, ten finanční finanční dohled nám možná eh, zabránil věnovat se některým dalším věcem. Například samozřejmě boj proti podvodům, finanční snaha zjistit, jakým způsobem bychom mohli nejenom v oblasti DPH, ale i v jiných oblastech zdůraznit možnost výměny informací, spojit úsilí v boji proti podvodu, Proč o tom hovořím? No, protože v některých určitých typech eh, konkrétních finančních záležitostí, například DPH, ale například i pokud je o úspory a tak dále, v těchto oblastech si myslím, že je možné dosáhnout určité nové etapy, tak abychom zlepšili celý tento boj a všechno naše úsilí, pokud jde o mm, finanční, o daňové úniky v oblasti úspor, pokud jde o DPH a tak dále s panem komisařem Semetou už jsme o tom hovořili. Asi je důležité dosáhnout a doplnit určité první etapy, pokud jde o koordinaci, pokud jde o konsolidaci všech záležitostí, které se dotýkaly politik um, to znamená, mm, pokud jde o spoření, úspory a tak dále, a to nejenom na evropské úrovni, ale na celosvětové úrovni. Čili mm, tato ekonomická krize nám nesmí eh, zabránit, abychom řešili právě tyto záležitosti, důležité záležitosti, které mm, jsou zásadní pro Evropu a ve kterých bychom se chtěli snažit dosáhnout určitého efektivního, účinného pokroku. A ještě dvě záležitosti, paní předsedající, k některým záležitostem, které pravděpodobně budou součástí debaty toho neformálního ekofinu. První věc. znamená určité účetní normy, standardy na mezinárodní úrovni. To je první záležitost. Čím dál tím častěji se věnujeme i na kapacitě Evropské unie zúčastňovat se opravdu těchto rozpráv, které se dotýkají standardů, účetních standardů mm, v těchto konkrétních záležitostech. Se to dotýká především řekl bych, určité kapacity Evropské unie být přítomná u rozhodnutí, pokud jde o mm, ISB, jejich členy a tak dále. My už jsme o tom hovořili i v, na půdě Evropské komise. Snad se nám povede dosáhnout, do, mm, vytvořit určité, e, určitá pravidla, především pokud jde o tyto mezinárodní normy, účetní mezinárodní normy jsem si vědom toho, že pan Barnier se tomu opravdu věnuje velice důsledně. My už jsme o tom hovořili na Kofinu. Budeme se tomu opět samozřejmě věnovat a doufám, že Evropský parlament nás podpoří, bude v tom rovněž eh, na tomto poli mm, aktivní. Nejde pouze o Mm, stanovení těchto norem. Ovšem dosáhnu určité transparentnosti, určité efektivity, určité účinnosti, mm, pokud jde o definování těchto e, standardů, aniž bychom byli, řekněme, mm, aniž bychom zde měli určitě náhled, který by šel proti tomu, co očekávají naši občané. Čili to jsou e, záležitosti, které jsou velice důležité, to znamená tyto mezinárodní standardy. Dále je to dohoda mezi eh, mm, Bazilejí 3, to znamená tyto nové normy, které budou aplikovány, pokud jde o, eh, o finanční prostředky bankovních institucí. Já už jsem o tom hovořil několikrát eh, ve vašem výboru. Já jsem ministrem na národní úrovni, čili často musím řešit takové Mm, rozporuplné záležitosti. Jednak jsou to záležitosti, které se dotýkají bank, dále je to, jsou to úvěry a dále jsou to samozřejmě očekávání, očekávání eh, stradatelů. Samozřejmě to jsou věci, které jsou velice často v rozporu a mm, já doufám, že budu mít možnost nějakým způsobem to všechno sladit. To znamená, bude muset se podívat na, na tu možnost koherenční, mm, koho, Mm, určitého koherentního řízení těchto, těchto požadavků na vlastní kapitál, na, na, ochranu, na ochranu úspor, na poskytování úvěru a tak dále. Já jsem požadoval to, aby, aby pan Triše um, mohl z, teda z Evropské centrální banky se zúčastnit rovněž této rozprávy, abychom to všechno prodiskutovali společně, abychom teda to nediskutovali v jednotlivých etapách, ale abychom se podívali na, tyto, na, tyto, mm, na tato nová pravidla, pokud jde o dohled, pokud jde o poskytování úvěru, o vlastní kapitál bankovních institucí a tak dále. Čili já skutečně doufám, že se nám povede i společně s Evropským parlamentem integrovat ještě před koncem letošního roku všechny tyto prvky. Třetí záležitost. Také se vedou určité diskuze před eh, dalším eh, valným schromážděním Mezinárodního měnového fondu. Týká se to organizace práce v eh, MMF, lepšího zorganizování dohledu na mezinárodní úrovni, ale jenom abych ještě uvedl jeden příklad. Před několika lety jsme se shodli se všema členy Ekofinu na tom, že by stálo za to mít pouze jedno jediné sídlo pro MMF a e, pokud a pro Evropskou unii, a pokud to a proč ne i pro eurozónu. Já s tím plně souhlasím. Ale lze přesvědčit všechny účastníky eurozóny, nebo Evropské unie, že je to správné řešení? Pokud ne, budeme se muset zamyslet nad nějakým alternativním přístupem, ale upřímně řečeno, stojí za to o tom v rámci Evropy diskutovat a stejně tak diskutovat i o dalších věcech. Jenom příkladem. Je normální, že žijeme v rámci MMF, kdy máme valné schromáždění a kdy eh, že tam je tedy toto pravidlo veta ze strany Spojených států. Já myslím, že musíme dělat více a musíme posílit dobré řízení v rámci MMF i v rámci eurozóny, ale musíme také předkládat opatření, která nás mohou dostat do určité míry do konfrontace s dalšími části, částmi světa. Já se budu setkávat s mnoha dalšími partnery a protěžky z MMF a budu se tát ptát, zda se můžeme dohodnout na mnoha různých otázkách. Vím, že existují i další návrhy, které jsou v běhu. Pokud jde o finanční eh, dohled a regulaci, to je na jedné straně pak fiskální konsolidace, vytváření pracovních míst, zajištění eh, sociálních podpor, to je na straně druhé a kromě toho mezinárodní diskuze, které se týkají například MMF, úspor to jsou ty hlavní otázky, myž se zabýváme. Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat Evropskému parlamentu, protože z hlediska belgického předsednictví, pokud se nám podaří dospět k dohodě ohledně finančního dohledu v příštích několika týdnech, bude to velký úspěch. Uvidíme, zda se nám podaří i více, ale každopádně již nyní vám děkuji. All right, that's better. That's better. Yeah, yeah, sorry. I'm confused. I've got too many... Já se omlouvám, příliš mnoho čudlíků je tady. Takže, teď tu máme seznam řečníků, seznam lidí, kteří vyjádřili přání se eh, k něco říci. Teď jsem trochu zmatená, jestli, chtějí, eh, jestli to je seznam lidí, kteří chtějí hovořit nebo kteří chtějí kafe. Takže Vicky Ford. I want coffee. And uh, Mrs. Tissan. Mrs. Tissan. Uh, anybody else? Ještě někdo? A ah, počkejte. Writing. Thank you for the <laughs> um, but yeah, I will start with Jean. Takže Jean-Paul začíná. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, předsedo Ekofinu, dovolte mi v první řadě říci, že ty otázky, které jste tu nastolil, sdílí Evropský parlament. Chtěl bych se samozřejmě eh, připojit k blahopřáním všem, kteří přispěli k úspěchu toho balíčku o finančním dohledu. Vím, jaký velký podíl máte na této práci a vnímám také váši účast právě na té směrné MF. Vedli jsme, vedli jsme trilog s panem Barnierem a to nám umožnilo definovat rámec a já jsem vám již řekl, pane, premi, pane ministře. Již jsem vám řekl, pane předsedo, že rozhodně ne, jsou tu i další témata, naši kolegové stínoví zpravodaje, zpravodajové s tím souhlasí. Velmi dobře spolupracujeme s vaším týmem a ještě dnes dopoledne, stejně jako v pátek, jsme vytvořili, jsme využili tu task force, zůstávají dvě velká témata, private equity a třetí strany. Pokud jde o private equity, o ten soukromý kapitál, tak Evropský parlament si přeje v tom postoupit a dospět k úspěšnému konci. A kdybychom ve středu na trilogu dospěli k dohodě o, na toto téma, tak by nám to umožnilo přiblížit se k dohodě ne za každou cenu. Víte, že jsou tady ty dvě podmínky, které nebudu na tomto místě opakovat, ale jestliže předsednictví navrhne něco, co splní tyto podmínky, tak se nám to může podařit. Pokud jde o třetí, třetí země, tak vím, že jsou tady ještě určité překážky, určité eh, blokace ze strany některých členských států, ale pokusíme se to, pokusím se to rozhodně odblokovat, pokud jde o jeden stát, který znám lépe než všechny ostatní. A víte jistě, že v Normandii, což je eh, vlastně moje eh, místo z mého původu a zároveň volební okrsek, tak víte, že mě bylo řečeno, že a doufám, že se nám podaří že se nám to podaří, že bylo by dramatické, kdybychom nenalezli žádnou rozumnou dohodu mezi radou a parlamentem, protože se jedná o oblast, na kterou jsou eh, naši spolupčané velmi citliví. Samozřejmě nejde o, jenom o ty technické eh, podrobnosti, ale viděli, eh, byli svědky těch škod, které přinesla finanční krize a kdybychom nenalezli žádné řešení, tak nevím, jak bychom se mohli zhostit předsednictví G20, francouzské předsednictví. Takže jestliže chceme dosáhnout dohody na globální úrovni, musíme se nejprve dohodnout na úrovni evropské. Takže ještě jednou vám děkuji za vaše odhodlání a já se vás budu snažit ještě více motivovat. Doufám, že se mi to podařilo, doufám, že se shodneme a že potom konkretizujeme některé podrobnosti v Bruselu v listopadu. Děkuji. Takže budeme muset potom možná dát několik otázek dohromady, ale protože je toto tak důležité téma, tak rovnou předám slovo panu ministrovi. Děkuji. Takže trilog jsme měli minulý týden, dokonce s vámi, paní předsedkyně, ve Štrasburku. A jenom bych v odpověď řekl, že jsme se snažili postupovat Eh, měli jsme eh, tady ty hlavní směry a myslím, že to bylo dobře přijato všemi eh, no, nebo většinou frakcí v parlamentu a zdá se mi, že bychom mohli mít už nějaký text s přesným legislativním obsahem, pokud jde právě o ten soukromý kapitál. A pokud jde o třetí země, tak neříkám, že máme ještě trochu času, ale budeme tady mít neformální radu na konci měsíce a bylo by dobré prověřit, zda skutečně můžeme předložit nějaký návrh, který se těší podpoře, eh, silné podpoře rady. Pokud se to podaří již v průběhu tohoto týdne. Samozřejmě, ale kdyby to mělo trvat ještě pár týdnů navíc, tak jistě bychom mohli případně i oddělit tyto dvě otázky. Pokusili jsme se pokročit tedy v tom textu o private equity a pak je tu téma těch eh, pasů pro třetí, eh, třetí země. Takže ještě jednou prověřím ten seznam řečníků. Uh, Marianne, Marcus, Ferber, Elisa Ferreras, Fengi Gold, Sylvie Goulard and Nicholas Shuntis. Uh, Edward, did you... Edwarde, vy také? Ještě někdo mi se hlásil někde tamhle? Unikl mi někdo. Sanchez Peseda. Takže následuje Filip. Monsieur le euh, ministre, bonjour. Et euh, en effet, on peut se réjouir. Dobrý den, pane ministře. Hmm, Jak už jsem o tom hovořil i na začátku eh, předsednictví. Doufal jsem, že i přes ty problémy, které v Belgii existovaly, budete mít čas se věnovat těmto zásadním záležitostem. Hovořil jste o e, tom, že potřebujeme mít disciplínu v této oblasti, pokud jde o, vý, o výdaje, ale samozřejmě i pokud jde o příjmy, to znamená boj proti fiskálním podvodům a tak dále. S tím souhlasíme. Ovšem já bych hovořil e, o té důležitosti určitého, určité rovnováhy, pokud jde o příjmy v této oblasti. Na jedné straně je samozřejmě jasné, že chceme zredukovat mm, fiskalitu, pokud jde o, pokud jde o e, příjmy, e, to znamená především pokud jde o zdaňování finančních transakcí. Tam už jsme hovořili o této možnosti, možná ještě nedostatečně o možnosti zdaňování energii, při zdro, to znamená u zdroje. Proto bych se rád zeptal, na tomto poli máte určité iniciativy Jednak je to na jedné straně realizace teda z tohoto zdaňování a zároveň na druhé straně určitý odpor, pan Šemeta už o tom hovořil, určité argumenty, které zde existují především s ohledem eh, zdaňování finančních transakcí, které podle mého názoru nejsou podložené. To znamená, pokud je o nové příjmy, někteří, dokonce i pan komisař Levandovský, hovořil o této možnosti těchto nových příjmů, které by šly rovnou do našeho rozpočtu evropského, to znamená, znamená, že by to byla určitá část, která by byla v rovnováze s tím, co dávají členské státy. To znamená, aby každý měl určitou rovnovážnou pozici a Řecko už samozřejmě není na pořadu jednání, um, tak jak tomu bylo před pár měsíci, ovšem nesmíme zapomínat na to, že jsme v podstatě umožnili určité, určité zlehčení podmínek pro Řecko a mm, pravděpodobně no a doufáme, aby jsme nemuseli nějakým způsobem renegociovat všechny tyto podmínky, například na základě nové situace nebo nových podmínek, které by vyvstaly v tom kterém okamžiku. Co si o to myslíte? Děkuji. Máme zde ještě asi 14 přihlášených do diskuse. Možná bychom mohli mm, to vzít tak asi po třech otázkách, čili nyní dám slovo Pítrovi Skinnerovi. Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane ministře, děkujeme děkujeme za to, co jste udělal především v oblasti infrastruktury. Myslím si, že skutečně jste jedním z nejviditelnějších politiků v této oblasti. Mm, můj šéf s tím trošku nesouhlasil, ovšem, jak jste viděli, najednou vidíme, že jste byl právě tím prvkem, který přinesl určitý humor do našich diskuzí o finančních službách. Proto bych vám rád poděkoval za tento osobní přístup. A nyní, pokud jde o diskuse mezi Spojenými státy a Evropskou unii, to je věc, kterou bychom měli řešit přímo. Kde komise jasně řekla, že by chtěla přijít s určitou srovnávací tabulkou. Jistě to bude mm, nesmírně zajímavé a mm, komplexní. Já jsem se snažil o něco podobného v létě, něco jednoduššího, řekněme 12 takových bodů, které bychom mohli srovnávat. A já očeká, já si myslím, že tak asi v pěti jsme dosáhli určitých výsledků, který, které jsme očekávali. U sedmi mm, moc eh, se nám to nepovedlo ani nám, ani druhé straně. To znamená mm, přesvědčit se, že se nám to opravdu povedlo, bude asi obtížné. A samozřejmě eh, to nebezpečí globální regulace. Vy jste člověkem, který se snaží o tuto globální regulaci. Ovšem, bez aniž bychom na to zapomínali, musíme si uvědomit, že budeme potřebovat i americký názor na tuto otázku. Rád bych ovšem eh, chtěl, abyste nás informoval o všem, co se děje na straně rady, tak abychom eh, skutečně zajistili to, že všichni táhneme za jeden pro vás, protože jinak si myslím, že ta regulace na globální úrovni a diskuze na toto téma nebude, mm, nebude smysluplná. Děkuji. Další kolega, děkuji za slovo. Ehm, chtěl bych se zeptat eh, na zátěžové texty, testy, eh, které byly aplikovány na celou řadu evropských bank na to v nedávné době. Došlo k tomu testování eh, u více bank než ve Spojených státech, nebo ne? A já bych chtěl, abychom se nepodívali jenom na kvantitativní otázku, ale také na kvalitativní stránku věci. Konstatovali jsme totiž, že expozice evropských bank je Ehm, ještě velmi zakrytá, že to není transparentní, čísla nejsou transparentní. A kromě toho byla provedena zkouška eh, v jednotlivých členských státech a na základě tohoto testování jsme zjistili, které banky byly úspěšné a které ne. Banky, které prošly úspěšně testem a jsou předví, chování je předvídatelné, a můžeme tedy říci, že jsou bezpečné. A my si nyní musíme položit otázku, zda možná e, podmínky těchto e, testů nebyly příliš jednoduché pro banky, za to nebylo příliš snadné projít tímto testem a možná bychom neměli být trochu přísnější. Vy, pane ministře, potře- myslíte si, že potřebujeme přísnější, přesnější zátěžové testy, tak aby na světlo vyšel skutečný stav evropských bank, pokud jde o státní zadluženost a jejich poměr v tomto dluhu? Čili máme zde um, přímé zdaňování, um, uh, zátěžové testy, rozhovory mezi US a EU a tak dále. Pane Skinnere, pokud jde o tyto rozhovory, ano, už na neformálním ekofinu proběhne diskuze s komisí, s panem Barnierem, to znamená to, co se děje na obou stranách Atlantiku, asi není jednoduché, to je pravda, pochopit to, co se děje ve Spojených státech. Já samozřejmě čtu v médiích, um, z ostatních zdrojů vidím, že hovoří o, této finanční, o tomto finančním dohledu ve Spojených státech, ovšem o jaký typ, o jaké nové um, Mm, regulace půjde. My samozřejmě se snažíme zorganizovat toto srovnání. Já už jsem se o tom zmínila s paní Bolsovou, s předsedkyní vašeho výboru. Se budeme snažit zorganizovat takovou diskuzi, řekněme, možná hned poté v říjnu. V Evropském parlamentu pan Barni je rovněž připraven na takovou diskuzi, tak abychom zjistili, k jakému pokroku došlo na obou stranách Atlantiku, protože jistě víte, že je nesmírně důležité vysvětlit, k jakému vývoji došlo, ovšem zároveň se podívat i na ten rozdíl mezi reálem a tím, co se komunikuje. My nemáme zatím žádné odpovědi k dispozici, my se pokusíme zorganizovat toto srovnání na tomto neformálním ekofinu a okamžitě poté začátkem října jsme schopni to eh, prodiskutovat i s vámi, pokud jde o ty nové příjmy, to znamená já jsem měl příležitost na posledním ekofinu předložit na stůl, a už jsem o tom hovořil, i ve Štrásburgu. Jednak teda mm, ten příspěvek na straně bank, to znamená to, jakým způsobem teda přispěli vůbec k, k, ke krizi a dále je to záležitost zdaňování finančních transakcí, protože Několik států o to požadovalo. My v Belgii například, my už jsme o tom hovořili, my už jsme hlasovali o staňování bank a zároveň jsme hlasovali o určité možnosti toby nové daně nebo podobně, už to můžeme hovořit jakkoliv, to znamená v tom snaňování finančních transakcí, čili opravdu na, na, na ehm, myslím si, že v této oblasti opravdu probíhá tato de, debata. No, ale je to teda to zdaňování energii to už byste se o tom zmínil, ovšem je to problém, protože co uděláme teda, mm, jednak je to na jedné straně jaderná energetika, jistě víte, že na to jsou různé pohledy na straně členských států, různých politiků, politických skupin, pokud jde o jadernou energetiku. A otázka zní, zda je komise připravená přijít s nějakým konkrétním návrhem. Já jsem navrhoval takový minimalistický postup, řekněme, opětovně se podívat na směrnici v tomto ohledu, pokud jde o zdaňování energií, tam je mnoho záležitostí, o kterých bychom mohli obořit, projednat to, nebo přijít s nějakým novým návrhem. Ovšem já zatím nemám nějaké indikace o tom, že by komise přišla s nějakým návrhem v tomto ohledu. Zároveň jste se ptal, jaké je stanovisko předsednictví, protože díky těmto novým příjmům bychom mohli snížit zdaňování, eh, pokud jde o mm, pracovníky, nebo eh, poté je to mm, záležitost evropského rozpočtu, zvýšení vlastních zdrojů a snížení příspěvku členských států. Já jsem slyšel politické skupiny i státy hovoří o tom, že bychom mohli tyto zdroje využít mm, pro boj proti klimatickým změnám. Lidé z oblasti životního prostředí nebo zahraniční záležitosti navrhovali, abychom to spíše využili pro rozvojovou pomoc, to znamená různé argumenty, ovšem já jakožto minister financí mohu říct, pokud teda bude mít nějaký nový příjem, tak to musí, to znamená, že to budeme moci využít různým způsobem. Já jsem 12 let pracoval eh, na ministerstvu financí, takže to vím. V podstatě takové příjmy můžete využít jednou Čili je zajímavé, ano, můžeme říct, že budeme zdaňovat finanční transakce, budeme bojovat proti klimatickým změnám, snížíme příst, eh, příspěvky členských států a snížíme eh, rozpočtový deficit. Ovšem, mm, to budeme muset udělat později, no, nesmíme ale zapomínat na to, že tam musí dojít k, určité, k určitému přerozdělování. Před eh, deseti lety já jsem hovořil o této možnosti, je to záležitost, kterou bychom měli měli opětovně využít a opravdu detailně v následujících měsících hovořit o tom, že ano, je zde opravdu možnost získání dalších příjmů, dalších výnosů, ovšem vše musí proběhnout na velice na základě velice jasné a otevřené debaty. Další záležitost, ty zátěžové texty, hovořil jste o ECOFINu. Pokud je o radu ECOFINu, tak my jsme vypracovali velice kvalitní test, Eh, které se týká jednotlivých členských států a za jejich spolupráci a bylo to velmi transparentní celý ten proces. Eh, celý proces eh, se všemi dáty byl velmi transparentní, se všemi bankami a byl také velmi účinný, ale jednalo se pouze o první pokus Samozřejmě my můžeme udělat ještě mnohem více, to je jasné. Jak řekl Michel Barnier, tak já jsem také ochoten a připraven zorganizovat testy eh, pravidelně. Mohli bychom mít pravidelné testování, možná jednou ročně nebo dvakrát ročně. To se musíme ještě dohodnout s komisí. Nicméně tyto testy eh, musí, mít stejné, musí splňovat stejné podmínky, pokud je o jejich transparentnost. Eh, můžeme o tom diskutovat také na G20. Abychom měli správný základ a správné srovnání s ostatními zeměmi, například se Spojenými státy. A mohli bychom tak porovnat parametry těchto textů. To znamená, že testy musíme, musí být možné využít také v Ázii nebo ve Spojených státech. A musí splňovat stejné standardy transparentnosti. A můžeme říci, že ten první test byl velmi účinný, velmi transparentní, ale opakuji, že to byl pouze první pokus a v budoucnosti budeme moci zorganizovat pravidelně pravidelné zátěžové testy. A možná, že eh, s více bankami, nebo nejenom bankami, ale také dalšími institucemi eh, z finančního sektoru. Protože jestliže je možné užitečné to udělat pro banky, tak to můžeme udělat také pro jiné instituce, například pro pojišťovny nebo jiné subjekty. Děkuji. Takže Vicky, Marian, Marcus. Děkuji. Chci velmi poděkovat za tu práci, kterou jste vložili do tohoto balíčku, protože se nám podařilo nastolit rovnováhu mezi ochranou a přeshraničními riziky, transparentností a zároveň uznáním národních, zodpovědnosti národních regulátorů za vlastní trhy. To je politicky velice ošemetná záležitost a e, já, moje obava je, že vidíme, že v některých oblastech je to jiné než v jiných a trhy jsou eh, velmi znepokojeny eh, těmi eh, situací bank a těmi zátěžovými testy. Nyní stavíme ty základní kameny, které budou tvořit ten systém dohledu a v průběhu dojednávání balíčku jsme si říkali, že je důležité, aby politici naslouchali expertům, zvláště pokud jde o pana Trišeta. Takže pokud jde o derivativa, tak pokud bylo řečeno, že pokud jim nedáme eh, nějaké, nějaké mimořádné, eh, mimořádný prostor, aby mohli používat eh, hedžování, takže by to mohlo poškodit naši ekonomiku. A pak pokud jde o Bazilej, tak pan Triše říká, že by to byl, mohla být příležitost k posílení globálních kapitálových norem. Takže hovořil bys, vyslovil byste se proti tomu, aby s tím členské státy nějak doma ještě nakládali, aby to nějak poupravovali podle svých potřeb? A pokud jde o FTT, to znamená transakční daň, tak eh, pan Triše řekl, že by to mohlo mít nesmírně škodlivé dopady na Evropu. Konec konců neměli bychom mu naslouchat, když už jsme ho dali do čela systému centrálních bank? Děkuji, Marian. Meneer de minister, ik sluit mij graag aan bij de collega's. Pane předsedo, já se připojuji ráda ke svým kolegům, kteří vám poblahopřáli k belgickému předsednictví a pro dosavadním výsledkům, které jsme zaznamenali. A mám jednu poznámku a jednu otázku. Postřeh. Eh, vidím velmi pozitivně, že eh, jste se zabývali souladem mezi poskytováním úvěrů, úspory a stabilitou bank a jejich kapitálem. A je to důležité, protože nebezpečí nekonzistentnosti e, jste vždy je. A za druhé, vy jste hovořil o ISB a řekl jste, že je zapotřebí e, zajistit, aby tato rada byla transparentní a aby prošla jednotlivé normy. A nemyslíte, že eh, bychom se měli zaměřit i na samotné normy. Když jsme hovořili o společnostech a proběhla diskuze, která proběhla také v Belgii a týkala se právě systému ISB a konkrétně ratingu, tak ehm, došlo k mnohým změnám, zvratům v důsledku současného systému. Hovořilo se o chaosu, o loterii a my ehm, nyní máme příležitost zajistit finanční stabilitu. A já si kladu otázku, zda není na místě, abychom se zabývali také samotnými normami. A ještě další otázka k tomuto tématu. Jestliže dojdeme k závěru a k otázce, jak fungují trhy, a jak, jakým způsobem investují jednotlivé osoby. Eh, zase jedná o loterii, chaos, pak eh, bychom měli zajistit, aby ti, kdo investují dlouhodobě a poskytují zdroji bankám a eh, podnikům, tak aby byli za to s určitým způsobem odměněni. Děkuji. Eh, je to již více než rok, kdy se nám podařilo eh, u tématu finančního dohledu něčeho dosáhnout, ale je to pouze eh, začátek dlouhé cesty. Kolega již hovořil o hedžových fondech a tento týden před komisí budeme předkládat další návrhy, které se budou týkat obchodu s derivátů, další mm, prodejů na prázdno. myslím, že taky tam je market abuse, nevím, jestli to dobře pamatuji a mělo by to vést celkově k regulaci finančního trhu. A moje otázka tedy zní, eh, do jaké míry belgické předsednictví u těchto nových návrhů, které přijdou na stůl tento týden a příští týden, a bude o nich komise rozhodovat. Už eh, proběhla první jednání. Myslím, že tam nebudeme potřebovat tolik času, jako bylo u finančního dohledu. A druhá otázka. E, v rámci Evropské rady probíhá diskuse o e, pracovní skupině e, předsedy Evropské rady o další rozvoj paktu stability a růstu, o dalším rozvoji a jeho budoucnosti. A podle informací, které já mám k dispozici, tak ze zkušenosti, jak to by vypadalo na začátku května, tak eh, již není zde taková ochota dojít k závěrům, které by byly podle mě nutné. Podle mě je nutné eh, zpřísnit pakt stability a růstu. A jak to vidí belgické předsednictví? Podaří se, jí to, podaří se vám to během dalších tří měsíců? Dojde k podstatným změnám a zpřísnění tohoto paktu stability a růstu? Děkuji. Thank you, Mr. Chef. Děkuji. Takže za prvé musím se přiznat, že pokud jde o tu diskuzi o transakční dani a potřebě naslouchat v souvislosti s tím expertům, tak pokud jde o Jean-Claude Tricheta, já s ním hovořím 15 let. Je to významný expert. Ale nejen to, On působil také jako státní úředník ve Francii, nyní je tedy v čele Evropské centrální banky. Samozřejmě, že potřebujeme zkušenosti z vnějšku mimo radu a parlament. Ale v konečném důsledku je nutno přijmout nějaké rozhodnutí. A pokud jde o transakční daň, tak já jsem si vědom všech možných výtek. Ovšem, jisté je, že to lze zorganizovat. Můžeme zdanit třeba vodu. Proč ne? Proč ne tedy finanční transakce? Jistě, za určitých podmínek. Čili například může být vhodné, aby to bylo nejen v jedné zemi, ale v celé eurozóně, nebo v celé Evropské unii, nebo mezinárodně. Ale pokud můžeme zdanit vodu, proč bychom nemohli zdanit finanční transakci? Rozumím potřebě konzultovat experty, naslouchat mnoha různým názorům, ale v konečném důsledku um, musíme prostě dospět k rozhodnutí. A nejde jenom samozřejmě o vás, ale je to něco, s čím máme zkušenosti tady v Belgii. Je potřeba, aby to mělo určitý širší zeměpisný základ bez uh, účasti Spojených států. Nemůžeme dospět k rozhodnutí bez účasti, řekněme, například eh, Spojeného království, nepřijmeme rozhodnutí, a nebo šlo by to udělat třeba v eurozóně nebo s některými partnery. Třeba u daně, u té daně došlo k určité změně názoru ze strany Japonska. Šlo by to třeba s v podhodě s Japonskem a některými dalšími partnery. Jistě, je to e, eh, na výsost politické rozhodnutí, ale není to tak, že to nelze. Ještě jednou o, se vracím k tomu příkladu s vodou. Tak proč by to nešlo u jiných transakcí či služeb? Existuje tolik různých služeb, které jsou zdaněny, proč by to, se to nemělo vztahovat na transakce finanční. Je to těžké zorganizovat, to je pravda ale ne, že by to nešlo. Tak. A. Evaluací dávám. A ik heb dat eh, gezegd aan banky. Není to samozřejmě snadné, řekli to i bankéři centrálních bank. Pokud jde o eh, rozhodnutí bazilejského výboru, které se týká těchto bank, tak je nezbytné mít správnou a konzistentní politiku. Na jednu stranu se to týká ochrany eh, za obecných zájmů a také ochrana bank eh, vzhledem ke krizi, ale musíme také eh, za, zaručit lepší odpovědnost a disponibilitu úvěru vůči spotřebitelům. A je to velmi obtížné. Jisto, když to bylo řečeno, také budeme o tom hovořit také na radě Ecofinu na konci září. Musíme mít totiž vizi a širší vizi eh, všech norem eh, Bazileji 3, rámce Bazileji 3, a abychom zorganizovali nový dohled nad bankami, abychom zabránili eh, nebo abychom zaručili také přínos bank při řešení krize. To znamená, je důležité chránit spotřebitele, ale je zapotřebí také podpořit růst a tvorbu pracovních míst v souladu a se spolupráce s bankami a s ekonomickou politikou, ale také v souladu s jednotlivými členskými státy. Ještě nejsou shodné názory, jsou různá stanoviska, ale budeme se snažit dosáhnout konzistentní politiky. Pokud jde o normy ISB, tak eh, musím říci, že eh, eh, je snadné hovořit možná o dobré zprávě ze strany ministrů, když oni přijdou sem do parlamentu. A jak již bylo řečeno, proč nemít skupinu odborníků? Já upřímně řečeno jsem řekl, že mnozí to vidí jako snadnou věc, ale já to nevidím tak jednoduše. Není tak jednoduché diskutovat o těchto normách a standardech. To znamená, nejdříve, než přistoupíme k možnému rozhodnutí, tak musíme mít zprávu, kterou nám vypracují odborníci. A na, na následující radě Ekofinu o tom budu hovořit. Proč nevyužít odborníků v parlamentu, komise v jednotlivých členských státech a dalších odborníků, abychom viděli, jaké jsou skutečné problémy s ohledem například na situaci ve Spojených státech abychom viděli tímto způsobem také, jaké jsou různé eh, možné transakce jednotlivých eh, aktérů. No, skutečná diskuze ale musí ještě proběhnout. A pro radu je velice obtížné hovořit o normách, abych, aniž bychom měli k dispozici zprávu. A již několik let, několik měsíců se hovoří o tom, že musíme něco dělat – s ohledem také na ostatní státy ve světě. Ale to nejdůležitější je možná um, pokročit v dialogu se Spojenými státy. Budu o tom tedy hovořit na další radě Ekofinu. Já sám jsem k tomu ochoten a uvidíme, zda budeme mít k dispozici pomoc odborníků, abychom vypracovali zprávu nejenom o obecné vizi, ale také o konkrétních bodech, které potom budeme moci probrat v diskuzi například se Spojenými státy. Pokud je o dlouhodobé investice, tak souhlasím. E, není to jen věc evropského programu. Doposud e, se tato věc řešila na mezinárodní scéně a je možné e, stimulovat a zajistit určité výhody pro dlouhodobé investice, ale já osobně o tom nejsem zcela přesvědčen. Je to problém, který má různé zastoupení v různých zemích, jsou na to různé názory. Můžeme mít na mysli určitou podporu jednotlivých členských zemí nebo Evropské unie, která by podporovala dlouhodobé či střednědobé investice v některých konkrétních odvětvích, ale toto je politické rozhodnutí. Já myslím, že v parlamentu můžeme vyjádřit svůj názor na to ale uvidíme potom, jak budeme pokračovat. A chci jen říci, ještě pokud jde o tu zprávu, o to řízení, takže jsou určité návrhy Evropské komise, které musíme projednat, ale na základě nějakého textu. Můžeme počkat do 29. září, abychom tedy obdrželi další návrh komise. Setkáme se s členy ECOFINu v rámci Task Force eh, Hermana van Rompuje, předsedy Evropské rady. A tato Task Force předloží určité návrhy. Ale uvidíme, jestli se to podaří zorganizovat. Zatím jsme se eh, dohodli ohledně toho dalšího semestru, ohledně sankcí. A jestli se to podaří i eh, v tomto ekonomickém řízení, uvidíme. Nejde však jenom o pakt stability, ale také pakt pro růst, pracovní příležitosti, sociální zabezpečení pravidla týkající se klimatických změn. Musíme za tímto účelem tedy zorganizovat nějaký eh, dozor nejenom eh, za účelem vyvážených rozpočtů, ale také kvality, protože můžeme mít eh, vyvážený rozpočet, ale jde o to, aby to také podporovalo pracovní místa, a, um, sociální, sociální zabezpečení. A to už je komplikovanější. Není to tak snadné nastavit tu prioritu těch jednotlivých eh, zemí a cílů. Děkuji. Skutečně to je obtížná situace, máme zde ještě 8 přihlášených a pouze necelých 10 minut, čili čas nám běží. Prosím, abyste opravdu nekladli otázky, které teď již zazněly, prosím, abyste nepoložili více než jednu otázku a prosím, opravdu máte tak asi 30 vteřin, protože jinak k žádným odpovědím nedojde. Takže první je Lisa Ferrero. Děkuji. Děkuji za vaše slova a rovněž bych ráda položila následující dotaz ohledně určitého časového harmonogramu, to znamená ty bankovní um, daně nebo daně na bankovní transakce, protože, jak, ví, jak už jste se to zmínil, mnoho zemí provádí své vlastní aktivity v tomto ohledu. Proto se chci zeptat, zda zde bude být nějakou evropskou dimenzi, například i pro řešení Mm, problémů přeshraničního charakteru, pokud jde o mm, bankrot bank a podobně. Já jsem byla zpravodajkou v této oblasti ohledně tohoto tématu. Já myslím, že by byla opravdu škoda, kdybychom ztratili ze zřetele právě tento evropský pohled, protože jinak teda každá země se bude být sama za sebe. Děkuji, říká paní předsedající. Všechny otázky položíme nejdříve a poté počkáme na odpověď. Takže Sven, další otázka. Jsem ráda, že se opět vidíme krátká poznámka, mm, odpověď na otázku pana Fébra. Když se podíváme na trhy, trhy očekávaly to, že dojde k bankrotu Řecka, že přestane splácet. A říci, že se můžeme domluvit na některých sankcích, že už jsme dosáhli určitě dohody ohledně semestru, ovšem neprokážeme jasné ambice, pokud je o koordinaci těchto politik nebo pokud je o problém s nedostatečnou integrací v rámci EU, tak pokud k tomu nedojde, tak si myslím, že jsme v podstatě nepochopili tu závažnou situaci eurozóny. Ve stávajícím okamžiku je to nesmírně naléhavá situace, ve které potřebujeme vůči roli rady, která by měla předložit opravdu jasná, odvážná řešení, která jsem bohužel dneska neslyšel. Děkujeme, Silvi. Děkuji za slovo, děkuji pane ministře za to, že jste opět mezi námi, za vaši práci. Ráda bych se ještě věnovala jedné věci, o které už jste se zmínil, která je podle mě velice symbolická a to je mm, naše zastoupení mimo EU, to znamená na mezinárodní poli, ať už je to MMF, řekněme, že by eurozóna mohla mít jedno místo v rámci MMF, že by to bylo možná takové rozumnější. Ráda bych se zeptala ohledně časového harmonogramu, jak to vidíte, nebo jak bychom vám mohli pomoci, pokud byste se rozhodli jít tímto směrem. To si myslím, že je opravdu zásadní. Je to ve smlouvě, není to ně nějaká mm, záležitost teoretická, je to opravdu jeden z prvků, který vidíme v Lisabonské smlouvě. Děkujeme, pan Šantes. Děkuji, pane předsedo. Ehm, slyšeli jsme celou řadu zajímavých věcí a já jsem chtěl se zastavit u posledního bodu, o kterém hovořila kolegyně, a sice o Mezinárodní novém fondu. Prakticky eh, je to dominantní prvek, také pokud je o situaci Řecka. Je to zásadní faktor. Já jsem se tady chtěla zeptat, zda předsednictví má v úmyslu dosáhnout další dohody eh, s Mezinárodním měnovým fondem. A na základě dohody eh, článek 218 je to podstatná záležitost. Co chcete udělat v této záležitosti? Ja, danke. Die Übersetzung war eben noch nicht ganz zu Ende gewesen. Ja, ähm, ich möchte... Ano, eh, já jsem chtěl hovořit ještě o jiném aspektu. Nedávno jsem se zúčastnil diskuze. Tato diskuze se zabývala, eh, proběhla s komunálními politiky a zabývala se finanční situací, eh, finanční situací jednotlivých obcí. V části Německa je tato situace dramatická. Už 10-15 let jsou zde pokusy eh, o zlepšení, o úspory a dostali jsme se do krize a nyní jsme viděli, že po 10-15 letech úsporných opatření eh, čelíme ještě dramatičtější situaci zadlužení. A alespoň v mé oblasti v Německu, ve Westfálsku, tam um, asi tři čtvrtiny zadlužení můžeme říci, že je způsobeno krizí. A nyní se teď dostávám k závěru. Je zde otázka, co udělá EU, aby tyto dluhy, dluhy obcí, byly ehm, sundány z zad eh, obcí, aby to nenesly všechno obce, aby nedošlo k odmítání EU. Antolin. Bueno, gracias a la presidencia por su actitud dialogante y constructiva. En materia de supervisión. Um, gratuluji předsednictví za konstruktivní přístup. Je zde celá řada bodů, musíme, se, musíme přijmout odpovědnost a obnova eh, je zatím mírná oživení, zatím jsme se ve stavu konsolidace a pan Boros hovořil o eurobonusu. Co si myslíte, co chcete udělat v této oblasti? Děkujeme. Další řečník. Eu tenho questões relacionadas com a questão do governo. Předsedo, já se chci zeptat na uh, hospodářskou zprávu, na e-governance. Já bych chtěl vědět, zda se domníváte, že je možné uh, vyhrát boj s časem. Je to podle vás možné? V roce 2011 uh, Myslíte si, že systém i governance bude v roce 2011 fungovat? A jaké kroky musíme učinit? Jaké opatření? Jaká opatření? Prakticky totiž musíme uvědomovat eh, úsilí, které vynakládáme a které vynakládají členské státy, pokud je o schodek a dluh. And finally, Mr. A poslední, pan Kadruji. Dank u wel, ehm, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, ehm, ik eh, wil kort een vraag stellen over een onderwerp dat nog niet aan bod is gekomen. Pane předsedo, eh, pane ministře, stručná otázka. A to na téma, o kterém jsme ještě nehovořili. Týká se to podniků. Protože kromě koordinace ekonomických politik a dohledu, tak musíme hovořit také o corporate governance. To znamená, musíme mít pravidla, normy, které budou stejné pro všechny. Eh, myslím, že jsme slyšeli různá doporučení, které se vykládají různě v členských státech a Evropská komise, než eh, přijde se zelenou knihou, tak já kladu otázku, zda eh, pro vás je tato diskuse důležitá. Hovoří se o tom v radě? Domníváte se, že v této oblasti je zapotřebí vytvořit závaznější pravidla, závaznější normy tak, aby všichni v Evropě postupovali stejným způsobem, pokud je o odmíňování a bonusy podnicích a také řízení rizik. Děkujeme. A nyní máte tak asi dvě minuty no, tam byste odpověděl na všechny otázky. Já se omlouvám zpravodajce za supervizi, protože zřejmě přitáhneme. Čili pokud je o časový harmonogram, Samozřejmě, že pokud jde o bankovní daň, tak tam máme návrh um, komise, tak abychom už začali v říjnu a poté uvidíme, zda se nám povede dosáhnout dohody v radě, i pokud jde o finanční transakce a jejich zdaňování. V roce 2001 my jsme dosáhli v Belgii v rámci našeho předsednictví jednotný, jednotný pohled na celou situaci, už nepodpořili nás ostatní země. Možná se nám to povede v letošním roce, já skutečně nevím, snad budu mít dostatečné kapacity na to, abych vám nějak určil nějaký časový harmonogram. My s tím ale samozřejmě začneme. To znamená i o energetice a tak dále. Já jsem nepochopil tu otázku o Řecku, proto protože já myslím, že tam jsme dosáhli dohody mezi všemi členskými státy. Já jsem se zmínil například i o Jean-Claude Trichetovi, Mořili jsme o tom i samozřejmě s ostatními zeměmi. S Německem se nám povedlo dosáhnout dohody, to znamená, proto jsme mohli poskytnout tu konkrétní pomoc na poslední radě jsme hovořili o velice dobrém pokroku v Řecku, to znamená postupují na základě požadavků centrální banky, rady, komise a tak dále. Pokud chcete dosáhnout ještě více, tak možná byste to měli prodiskutovat na německé půdě, pokud přesvědčíte většinu v Bundestagu, abychom udělali ještě více pro Řecko. Možná bychom mohli něco zorganizovat ovšem stávající situace je taková, že jsme dosáhli dohody v rámci Rady o poskytnutí pomoci i díky Německu a vidíme velice dobrou situaci, to znamená, jak pokračuje Řecko v plnění požadavků ze strany um, všech zúčastněných. Máme ovšem problém se Slovenskou, se Slovenskem, protože všechny země eurozóny um, poskytly pomoc, ovšem Slovenská republika zatím ne, tak uvidíme, zda se nám povede je přesvědčit. Dále no třetí záležitost, externí zastoupení, reprezentace, já už jsem to před chviličkou řekla. Ano, to je velice důležité, ovšem musíme o tom přesvědčit všechny státy, malé, středně velké, dokonce i velké státy Evropy, o tom, že bychom se měli spojit. A to si myslím, že celé záležitosti dělá právě tu problematickou záležitost. Ovšem jedna z věcí, která by nás mohla přesvědčit, je to, co, se, to, co jsme viděli v Kodani. To znamená, že když je zde určité přesvědčení, um, ovšem najednou nejsme spojeni a um, zúčastní. A poté se, se vlastně nemůžeme zapojit do té debaty. To znamená, že jsme tam například nebyli přítomní na konci té rozpravy. Po Andrispa například v Belgii um, hovořil o tom, že všechny evropské země jsou malé, ovšem některé z nich o tom ještě nevědí. No tak asi nás to ještě čeká hodně práce, já nebudu zacházet nad rámec celé záležitosti. Mm, je důležité samozřejmě podívat i na to, jak se to rozvíjelo historicky. Uh, pokud jde o deficit mezi jednotlivými členskými státy, samozřejmě, že na ECOFINu jsme se zabývali jednotlivými státy, já už jsem vám uvedl příklad Belgie, je samozřejmě velice obtížné přesvědčit země, aby se zorganizovali v rámci svých komunit, obcí, regionů a tak dále. To je obtížné samo sobě a najednou, když začneme hovořit o otázce obcí na celoevropské úrovni, tak to bude ještě komplikovanější. To si snad dovedete představit. Právě proto v našich doporučeních, eh, které poskytujeme komisi, pokud jde o mm, tyto programy stabilizační, tak, bychom se, snažili, tak se snažíme samozřejmě, aby zde ty pravomoci byly větší na té obecné úrovni, aby zde si mohli stanovit ty své priority. Ovšem toto je i v rukách eh, národních orgánů. Pokud je o supervizi, dohled a možnost posílení investic v této oblasti, Jistě, Měli bychom i na tomto poli udělat více práce, pokud jde o investice z dlouhodobého hlediska, dále je to finanční sektor, společná pravidla, bonusy, odměňování v rámci finančního sektoru, nějaká společná pravidla. Proč ne? Ovšem jisté, čekáme na návrh komise, zahájili jsme diskuzi v oblasti dohledu, proběhne diskuse ohledně různých jiných produktů a tak dále. Proč ne? Ovšem, upřímně řečeno, je to běh na dlouhou trať. My jsme připraveni i na diskuzi v rámci G20, podívat se, řekněme, na nějaká společná pravidla v oblasti odměňování finanční v rámci finančního sektoru. A poslední záležitost, vážená paní předsedající, pokud jde o tu zprávu paní Gulen položila tuto otázku, všem několik z vás ostatní už se se zmínili v rámci trilogu, čili co bychom mohli udělat, včetně Evropského parlamentu, abychom pokročili této oblasti, pokud jde o ekonomickou zprávu na evropské úrovni. Hmm, možná bychom mohli občas organizovat taková setkání mezi europoslanci, jejich kolegy z národních parlamentů. Proč, proč ne? to znamená i v rámci politických skupin v Evropském parlamentu zorganizovat podobná setkání s jejich protěžky na národní úrovni. Já zde nechci mm, uvádět žádnou konkrétní zemi, ovšem občas mám takový pocit, že zde máme nejenom takové různé země v Evropské unii, ale i různé ekonomické orientační směry podle toho, zda se to rozvíjí na národní nebo evropské úrovni. Asi je to mm, samozřejmě horší pro vlády, to je jasné, ovšem pokud chcete pomoci nám, předsednictví, našemu předsednictví, maďarskému předsednictví nebo ostatním mm, předsednictví v tomto ohledu, pokud je o evropskou zprávu či vládu, no, abyste opravdu se snažili vytvořit takové společné postoje evropských europoslanců, národních poslanců, řekněme, mm, nebo alespoň v rámci stejné politické rodiny, protože pokud se nám nepovede dosáhnout tyto hlavní směry. Pokud by se nám to povedlo, tak samozřejmě bychom mohli i v rámci předsednictví přesvědčit na, na ostatní kolegy. Ovšem samozřejmě, že to není jediný problém, je zde mnoho problémů. Jsem nesmírně rád a rád bych poděkoval všem, kteří přispěli k mm, určitým evropským společným dohodám. Podobně jako pan Gozes, já jsem přesvědčen o tom, že v následujících dnech čeká mnoho, mnoho dalších debat, například právě o té směrnici. Děkuji. Yes, corporate governance, uh, we will see. Uh... Ano, a rovněž podniková zpráva, dobrá podniková zpráva, to uvidíme, jak se nám to povede, ovšem my se musíme snažit, jak už jsem o tom hovořil, především o tu správnou, teda tu zprávu e, na evropské úrovni, to znamená mezi různými e, partnery na evropské úrovni a pokud jde o podnikovou úroveň, to znamená dobré vedení, řízení na podnikové úrovni, my o tom hovoříme i v rámci ECOFINu, všemi na jiných formátech rady probíhají diskuse v tomto ohledu, já jsem skutečně otevřen možnosti zařadit to na program. Ovšem na té úrovni podnikové úrovni to mm, zatím tím se zabývá spíše interní trh, hospodářská soutěž, ne ECOFIN, ovšem já jsem otevřený této možnosti. Um. Ano, jistě se na to brzy dojde řada. Máme setkání s národními parlamenty v březnu, nastolíme to téma ekonomického eh, řízení a evropského semestru zařadíme tedy do našich diskuzí s nimi. Takže skutečně eh, odvádíme svůj díl práce. Někdy lidé eh, říkají, se ptají, jak vlastně, čím vlastně plníme Eh, čas našich zasedání, ale teď je jasné, že bychom mohli strávit diskuzí s vámi klidně celé odpoledne. Pořád by bylo o čem hovořit. Každopádně vám přejeme hodně zdaru a těšíme se opět na brzké shledání.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 Takže kdybychom se mohli pomalinku usadit a utěšit. A jsme nyní u bodu pořadu jednání 4, nebo ne? Ne, nový bod. Aha. Takže tady na mě vyskočil bod 4 v mé složce, ale jedná se o uzavření vyjednávání s radou o balíčku Eh, pro finanční dohled. Víte, že se konal trialo. a já se tedy v první řadě obracím na místo předsedu výboru a zpravodaje, zpravodaje pro EBA a to je Jose. Děkuji. Muy breves, porque somos muchos los... Musíme být velmi struční. Eh, mám mnoho řečníků, kteří jsou na řadě. A zejména bych chtěl tedy eh, říci, poděkovat panu ministrovi a poděkovat také zpravodajům, paní předsedkyni, výboru, sekretariátu, všem, kteří nám velice pomohli při realizaci a při mm, dobré práci. Odvedli jsme dobrou práci, která byla bez pochyb obtížná a poprvé se nám podařilo dosáhnout společného výsledku, společného konsenzu s různými zpravodaji, různými politickými skupinami, aby jsme dosáhli výsledku, výsledku a schody. A nebylo to časté, že by se nám podařilo se sjednotit. A musím říct, že tato diskuze, která trvala 8 měsíců, přinesla některá příjemná překvapení a nové eh, aliance mezi politickými skupinami. Eh, k minulosti se zdálo, že takovéto schody vůbec nebude možné dosáhnout. A my jsme s překvapením viděli eh, naše například konzervativní přátele, že skutečně udělali krok vpřed. A přiblížili se nám. Bylo zde velké riziko, a měli jsme dvě řešení. Jednak to byly ehm, politické, ekonomické politiky, tak jak to probíhalo tedy na začátku, ehm, ehm, na začátku krize, nebo eh, větší zblížení Evropy. V praxi to vypadalo tak, že v první fázi eh, to vypadalo, že půjde k větší ochraně států a potom přišla celá řada zpráv, a začátku to vypadalo jako matrošky, to znamená vždy eh, byla velká zpráva, jste se stala potom menší zpráva, ještě menší a to témata se rozdrolovala. Ale my musíme opět se ujmout naší ambice skupiny a to je duch, který eh, nás provázel celou naši práci. Co na tyto věci, došlo eh, ke změnám, pozměňovacím návrhům i zde v tomto výboru. Mnoho hlasů bylo proti, proti závěrům, které byly dosaženo, který bylo dosaženo v radě. Ale závěrem nakonec to bylo vše korunováno úspěchem. Nebudu nyní hovořit o e, různých aspektech zprávy, kterou jste obdrželi, jsou tam dva sloupce, vlevo sloupec, tam je eh, schoda s radou a vpravo je to, vlevo je to, o co jsme bojovali a vpravo je eh, finální výsledek, dohoda, které se nám podařilo dosáhnout. A tam vidíte srovnání. A vidíte tam přidanou hodnotu. To je to, co je podstatné. Podařilo se nám tedy dosáhnout schody, dosáhnout našeho cíle, a samozřejmě eh, byly mezi námi rozdíly, ale eh, my jsme měli eh, silnou autoritu. A je to, že jsme měli možnost navrhnout normy, které se týkají rozvoje a které se týkají nezaměstnaností, tak aby všechny finanční instituce podléhaly stejným pravidlům v celé Unii. Měli jsme jako nástroj také doporučení. Cumplimiento de todas las normas, incluidas las... Ta rozhodnutí budou uplatňována jednotným způsobem. Budeme, bude se, všechno se bude prověřovat důkladně těmi dozorčími, tím dozorčím orgánem. Samozřejmě v koordinaci s těmi národními orgány dohledu, tak aby nedošlo k porušení žádných eh, domácích pravidel. A kromě toho je tu změna té struktury těch orgánů. Předchozí systém se tak trošku více klonil nebo byl bližší tomu finančnímu, té finanční straně toho systému. Ale teď se snažíme, aby samotným jádrem návrhu byli uživatelé bankovních služeb, a to zejména s ohledem na to, co způsobily ty takzvané toxické dluhy. A pokud jde o finanční politiku, tak opět se stal tím uhelným kamenem zákazník. Přidali jsme do toho některé prvky, které nebyly v původním návrhu rady. Máme za to, že hlavní výzvou je vyřešit stávající nerovnováhy v té struktuře, kdy za dobrých časů máme zisky a za, čas, za časů špatných nás de facto vykoupí daňový poplatník. S tou této situaci musíme učinit přítrž. To je tedy samotnou podstatou hodnocení systémového rizika. A také jsme do toho eh, zařadili tu koncepci toho, toho dashboard, toho jakéhosi řídícího panelu, kdy eh, bude eh, možný dohled, což bude také tedy řízeno z evropské úrovně. A konečně aby se do toho promítla ta naléhavost, s níž by finanční instituce měly již předem zajistit finance do těch evropských fondů a dalších fondů a finančních nástrojů, které by se pak použily v případě nějaké naléhavé nutnosti. Takže ještě jednou opakuji, potřebujeme silné instituce, instituce, které budou odpovědné, budou odpovědné i tomuto parlamentu, je tam jasně stanovena role parlamentu v, v, při nastavování těch regulačních standardů. Parlament se hraje klíčovou roli při jmenování těch nejdůležitějších um, osobností uh, v těch institucích nových a parlament se inovativním způsobem bude podílet i na jejich běhu což je něco, co předtím v kontextu MMF eh, nebylo. Nyní nás čeká tedy aktualizace pravidel, které byly implementovány. Budeme eh, moci monitorovat, která, prav, která z těch pravidel se provádí, která ne. Tak, abychom zajistili, že to bude fungovat demokraticky a rovnoprávně. Děkuji všem, kdo se hráli důležitou roli v tomto procesu. Sekretariát odvedl eh, v tomto směru vyloženě mimořádnou práci a konstatuji, že se jedná o první krok v budování autenticky evropské struktury finančního dohledu. Děkuji vám všem a tímto chci vyjádřit naději, že tato zpráva a ty dva sloupce, které byly rozdány vám všem. Vás přivedou ke stejným závěrům, k jakým jsem dospěl sám. Děkuji. Děkuji. Ano, řekl jste to skutečně velmi výřečně, jako vždy. A nyní eh, předám slovo zástupci CESR, čili Evropského výboru eh, regulatorů. My sp pracujeme ve spolupráci, nechci vás připravit o mnoho času a já chci jen zdůraznit dva úspěchy. My jsme výrazně zvýšili kompetence v oblasti ochrany spotřebitele a to je eh, klíčem i Eh, mé zprávy i dalších dvou zpráv. Myslím, že si to zaslouží i nějakou následnou činnost, abychom se přesvědčili, zda jsou tyto kompetence skutečně využívány. A za druhé, druhá klíčová otázka pro mě je, zda jsme dosáhli zastavení eh, obchodování s některými produkty. To bude možná eh, v budoucnu nezbytné. Ještě pořád jsou tu některé nedořešené otázky, ještě i, i potom hlasování. Já vám je chci připomenout na tiskové konferenci, když komise představovala ten výsledek, tak hovořili o stovce zaměstnanců na každou novou instituci. Já myslím, že tohle není ten eh, správný počet. Domnívám se, že budeme muset bojovat o zdroje. Protože při v Německu jsme byli svědky tomu, že nestojí za to mít instituce, které nemají eh, správné zajištění jak z hlediska finančního, materiálního, tak i personálního. Za druhé, společně jsme hlasovali v rámci směrnice o transparentnosti o tom, aby oznamování bylo po zemích, to znamená, každá je země zvlášť. A komise přislíbila, že vydá sdělení a my jako parlament bychom se, se měli rozhodnout, o co nám jde, co chceme, a měli bychom vypracovat zprávu, z níž by vyplývalo, jaký je náš postoj v této oblasti. A konečně považuji za nesmírně důležité, abychom připravili vlastní vstup k otázce toho, kdo povede tyto nové instituce. A teď nehovořím o tom, kdo povede tu instituci, kterou má tak ráda Sylvie, ale ho, hovořím o těch třech ESA. A já bych chtěl, aby náš hlas byl skutečně slyšet, aby si ty nové instituce uvědomily, že jsou zodpovědné vůči tomuto výboru, abychom jim nenechali projít nesplnění úkolů, pro které vznikly. Takže já se těším na budoucí spolupráci a jak víte, a to je poslední, co chci říct, měli jsme společné prohlášení čtyř koordinátorů po dosažení konsenzu, respektive kompromisu s radou a komisí, kde jsme řekli, že chceme, aby tržní infrastruktura byla podrobena evropskému dohledu. To tež se týkalo i ratingových agentur, je, byla tu otázka, jestli některé eh, členské státy pořád ještě berou vážně, to tež se bude týkat derivátů. Těším se na další diskuzi na tato témata, na to, abychom dospěli ke společnému názoru na regulaci. A některé otázky budeme muset ještě řešit. Já se těším na to, že tak budeme činit společně, tak jako jsme tedy hlasovali o těch dosavadních změnách. Děkuji, Svene. A nyní pro ten um, orgán pro um, bezpečnost uh, při práci a pojištění. Myslím, že je zajímavé, já nechci teď použít takový nepolitický eh, výraz, jaký kdy, který by hovořil o tom, jak je tedy velký ten, eh, ten pes bojový, ale já myslím, že každopádně parlament odvedl vynikající práci a ty plány týkající se rozsahu těch agentur, tak jistě si vzpomínáte, že v průběhu jednání jsme eh, dospěli k některým věcem, kde se budeme muset vrátit 90 až 100 lidí na agenturu. Já si myslím, že to nestačí. Musí to jít musí to být nad rámec těchto představ. Podívejte se některé instituce, které mají tři tisíce lidí jenom v Londýně a některé banky v Americe eh, mají sami více lidí, kteří se zabývají Ehm, tím, jak ehm, přistupovat k regulačním orgánům, než by měly tyto samotné instituce. Takže od 1. ledna 2011 budeme mm, již koordinovat na evropské úrovni, abychom zodpověděli některé tyto základní otázky, abychom vybírali eh, osoby, které eh, budou pak přijímat rozhodnutí, která pak zabrání případným budoucím systémovým eh, rizikům v případě, že by znovu nastala nějaká ekonomická krize. Nechceme, aby se ministři probudili v neděli a v pyžamu pak museli spolu telefonovat kvůli něčemu, co se dělo v pátek. Takže proto máme tu radu pro systémová tržní rizika, to bylo velice důležité, ale pokud jde o prudenční dohled, makrodohled, tyto, tyto dozorčí orgány se musí toho účastnit kde se setkají na společném výboru. To je něco, co jsme připravili v rámci parlamentu, co jsme zlepšili, zdokonalili, kdy makroinformace, eh, informace z Evropského systému centrálních bank budou eh, diskutovány, kde se bude hovořit o těch eh, o, té, o tom základním o těch základních úkolech dohledu, dozoru nad eh, podniky a podnikovým prostředím. Takže to je velký pokrok. Za druhé, pokud jde o pojištění a důchody, tak to není jako bankovnictví. A máme tady takovou trochu tabula rasa, na kterou jsme napsali tady to, co se týká bankovnictví. A pak jsme to jenom překlopili do pojišťovnictví. Ale uvědomme si, že u některých věcí musíme říct, ne, tady tohle nejsou, eh, eh, tohle není to samé jako eh, u úvěrových institucí. Ty instituce jsou jiné. Máme solvenci, solventnost 2, máme jedno nařízení, jednu směrnici na evropské úrovni, které se týká pojišťovnictví. Musíme mít něco podobného, podobného pokud jde o důchody. Ale Každopádně je důležitý také proces mediace. Ten dlouho chyběl v rámci Solvency 2, abychom mohli řešit spory, koordinovat, abychom měli nějaký systém vymáhání. Systém, donucovací systém, který umožní využít nějaké napravné prostředky. Když nebudou některé členské státy plnit e, zákony, ke kterým se přihlásili musíme zajistit vynutitelnost napříč všemi členskými státy. Stálo by za to se dokonce vrátit k solventnosti dvě a hovořit o takových věcech, jako je třeba skupinová podpora. Jsou to věci, které eh, jsou přezraniční, které jdou napříč členskými státy. Pokud to nepřijde na pořád jednání brzy, budeme na to muset tlačit. A konečně, agentury budou podle mě fungovat trošku jsme vedli diskuze o tom, jak vybereme lidi, ale já na to nemám žádný úplně fixní pohled. Eh, každopádně chci říct, že bankovnictví je odlišné od penzí a pojišťovnictví. Zbývá nám jen několik dalších měsíců, v nichž to musíme dotvořit. Musí to být struktura, na kterou budeme hrdí eh, i tváří v tvář zbytku světa. Zatím jsme odvedli skvělou práci, děkuji kolegům a já se těším na další spolupráci. Děkuji. A nyní za SRB Silví. Eh, ano, velice rychle, samozřejmě jak již bylo řečeno, souhlasím s tím, co bylo řečeno, všichni jsme se na tom shodli, čili proč jsme opravdu v tomto ESB, proč jsme o to bo, za to bojovali, protože jsme chtěli dosáhnout určitou nezávislý úřad, který by byl jakýmsi protiváhou vůči radě, která požadovala teda tu možnost té deklarace v naléhavých situacích. To znamená, že bychom chtěli mít samozřejmě teda rada, národní úroveň a na druhé straně určitý orgán nezávislý. Pokud jde o výsledky, ano, to je velice důležité. Já si myslím, že se nám to povedlo dosáhnout jednak, protože jsme se dohodli se zpravodajem a mezi jednotlivými politickými skupinami, které bránily určitou ambiciozní pozici, a mm, například i podobně jako i u jiných textů. Právě v této oblasti SRB se nám povedlo mít právě tento otevřený pohled na té rozhodovací orgány. Rada s tím nesouhlasila mm, v úplně na počátku té diskuze. Další záležitost, samozřejmě, že nás čeká ještě hodně práce, Sven no, o tom hovořil, to znamená ta deklarace koordinátorů, to znamená tam, kde se nám ještě nepovedlo bylo dosáhnout konkrétních výsledků, například dohled na evropské úrovni, to znamená ratingové agentury nebo infrastruktura trhu, tak se pokusíme dosáhnout tyto dohody na sektorové úrovni. Ještě jednou děkuji za spolupráci, děkuji všem zpravodajům, děkuji za to, že jsme dosáhli o koherentního přístupu za celý parlament a zároveň bych ráda poděkovala i spolupracovníkům z našeho sekretariátu. Děkuji. Děkujeme. Ramone. Ramon zde není. Tak, to si myslím, že je. Všechno se nám to zatím povedlo dobře a nyní omnibus jedna, kterou se mění ostatní směrnice a i když to není záležitost, které jsme se věnovali jako prioritě, tak jako jiným oblastem nesmíme podceňovat ten obrovský objem práce, kterým jsme se věnovali a samozřejmě kolega se těšil, nebo ta, které nám umožnilo těšit se na to, jak bude vypadat Omnibus 2. Čili nyní bych poprosila ještě, eh, poděkovala bych Sančesovi a dala bych slovo dalšímu kolegovi. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, děkuji za eh, milá slova, děkuji za spolupráci i všem ostatním kolegům, zpravodajům, kteří předložili pozměňovací návrhy, prostě všem, kteří přispěli. Snažíme se o to, aby všech těch jedenáct sektorových směrnic, které, kterými se tvoří regulační nebo etablují Um, všechny ty úřady, to znamená, jde o určité spojení. Je to logika integrovaného systému, který by zahrnoval orgány na evropské úrovni. Čili snažíme se o posílení sektorové koordinace, zároveň jsme etablovali mm, veškeré argumenty, které se dotýkají výměny informací, které se dotýkají mediace, Zároveň jsme se snažili vše přizpůsobit Lisabonskému procesu, Lisabonské smlouvě, která změnila postupy komitologie, nové postupy, které jsou spojeny s delegovanými akty a tak dále. Čili snažíme se o to, abychom zachovali technické vstupy všech úřadů nebo orgánů v rámci tohoto regulačního procesu. To je velice důležité, protože doufáme, že tím dosáhneme určité rovnováhy a určité lepší účinnosti, pokud jde o plnění nového nařízení. Proto jsme tam zavedli korelační tabulky a proto to na horizontální úrovni se Evropský parlament angažovala v tomto ohledu. Zvýšili jsme transparentnost, informovanost ohledně sankcí a postihů a zároveň jsme se rozhodli, že tato finanční práce musí být k dispozici pro ty plány obnovy, mm, které jsou nesmírně důležité a zároveň pro, pro nástroje, které nám umožní implementaci. Jedna věc ještě nebyla zúrazněna a to je to jsou zprávy jednotlivých za jednotlivé státy. Komise slíbila, že předloží vzdělení v tomto ohledu v brzké době. To bude velice důležité, když se budeme zabývat směrnici o transparentnosti příští rok. Čili to je stávající situace, jde o nesmírně důležité kroky, když jsme ještě nevyužili veškeré možnosti, které zde existují. Bude to alespoň příležitost pro studii dopadu a pro možnost zabývat se eh, výběrem nejlepšího řešení. Děkujeme, říká paní předsedající. K tomu, co bylo řečeno, bych jenom dodala například ty korelační tabulky nebo pravidla ohledně delegovaných aktů. To samozřejmě jsou dva body, které jsou důležité pro celý Evropský parlament v, vyjednávání interinstitucionálních dohod a proto jsem nesmírně ráda, že náš výbor vede v tomto ohledu ten peleton. Většina politických skupin již se vyjádřila v tom smyslu, že podpoří tento kompromis. Chce se někdo vyjádřit ještě, kdo by potřeboval nějaké další objasnění celé situace. Pokud ne, tak to znamená, že s tím souhlasíme. Návrh zprávy byl předložen na plenárku pro rozpravu v úterý, hlasování ve středu. Nebude to mm, úplná rozpráva v to úterý, protože rozpráva na toto téma již proběhla, čili bez debaty nebo jenom deklaračně. Dobře, čili v úterý neproběhne nic a před hlasováním ve středu budeme mít příležitost, aby se ještě vyjádřil zpravodaj tomuto tématu, ovšem neumožní nám aby proběhla druhá rozpráva. Bohužel my jsme se snažili, ale nebude to možné. Čili děkuji a tím se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu, což je bod číslo čtyři a to je regulace obchodování s finančními nástroji, anonymní obchodní platformy a tak dále. Diskuse ohledně této zprávy a zpravodajkou je Kane Svinburnová. And I'd like to thank all... Děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala všem stínovým zpravodajům, asistentům, politickým poradcům v rámci této zprávy z vlastního podnětu. Pokud jde o tyto finanční nástroje, obchodování s těmito nástroji, kladli jsme si několik různých otázek, jednak zda mm, ta směrnice MEFI dosáhla svých cílů, stanovených cílů a zda by měla být upravena tak, aby reagovala na strukturální změny na finančních trzích. U té první otázky jsme dospěli k názoru, že MIFID byla nesmírně úspěšnou směrnicí určitě podpořila obchodování, pokud jde o různé služby v tomto ohledu, zvýšila možnost výběru, snížila náklady na transakce a zdá se, že zvýšila i efektivitu zpracování. Myslím si, že je to veliký úspěch pro evropský jednotný trh, vše musíme zajistit no, dostatečnou ochranu. Proto si klademe další otázku a to zda transparentnost celého procesu před i po obchodování je dostatečná a zda ty původní definice ještě pořád můžeme aplikovat. Náš naše zpráva přichází několika návrhy, pokud jde o strukturu eh, kapitálových trhů, ta se změnila, využívá se, využívá se mnoho elektronických obchodních systémů, dochází k evoluci nových technologií, vznikají nové technologie, vysoko, mm, vysoce frekvenční algoritmické obchodování a tak dále. Pokud jde o náklady a výhody těchto struktur, dochází k jejich analýze a my se snažíme získat maximální množství dat, abychom chápali i dopad těchto obchodních praktik na trh a jejich příspěvek k likviditě a celkovému fungování trhu. Měli bychom využít této příležitosti revidovat všechny elementy MIFITu směrnice, rozsahu této směrnice a podívat se na to, jak může reagovat na tyto nové výzvy, tak abychom zachovali integritu trhu a zároveň hospodářskou soutěž a transparentnost. Zároveň musíme zajistit to, aby finanční trhy opravdu poskytovaly služby investičním komunitám i našim finančním trhům. Čili pokud jde o závěry této zprávy, jde o kvality, kvalitu tržních dat, která není až tak kvalitní, jak očekáváme z jednotlivých obchodních míst. Především pokud jde o vykazování OTC, transakcí, to znamená mimo burzovních v rámci sítí makléru. Tyto informace musíme zlepšit a standardizovat, abychom vytvořili stejné podmínky, rovné podmínky, zlepšili kvalitu a konzistentnost údajů jednak pro účastníky trhu, investory, obchodníky a co je opravdu velice důležité i tuto kvalitu pro regulační orgány. V Dubnu jsme předpokládali, že tady funguje efektivní způsob, Bem proto jsme očekávali, že dojde i k určité změně, pokud jde obchodování OTC, transakci prostřednictvím různých platform, protože vidíme, že došlo ke snížení těchto obchodů z, eh, mm, v důsledku větší hospodářské soutěže. Proto se snažíme zjistit, proč tyto instituce dávají přednost OTC transakcím a především, proč dochází eh, k přesunu tohoto obchodování na tyto, eh, na eh, tyto jiné anonymní obchodní platformy. A protože jim to neposkytuje stejné podmínky pro větší objemy. Data, které mám k dispozici, ukazují, že i když náklady eh, na jeden obchod výrazně poklesly, tak celkový klastr spojený, celkové náklady s Eh, podáváním nějakého příkazu naopak vzrostly. Proto se musíme eh, dívat také na sentiment investorů a na to, jestli MIFID musí zohlednit další vývoj, protože obchodování roste spolu s implementací MIFIDu tak, že nyní se jedná o převážně elektronický trh a to se netýká jen burzovních trhů, ale také fixního příjmu derivativ a některých hybridních nástrojů. Technologie umožňují všem operátorům a používat strategie, které jsou nesmírně rychlé, dokonce 33 tisíc obchodů za vteřinu ze strany jedné instituce. Evropský trh má asi 40 celkového objemu právě z, ze strany prostředníků finančních, kteří eh, v fungují vlastně jako určitý neformální tvůrci trhu, kteří poskytují likviditu, ale přitom není známo, jaké mají vlastně eh, povinnosti. Tudíž musíme zohlednit tento nov, toto nové prostředí. Role finančních trhů je zajistit určité prostředí, kde jde získávat kapitál, který je potom používán na kapitálové investice. To znamená, že plní důležitou sociálně společenskou úlohu. Trhy jsou velmi silným nástrojem, z nich se úspory mohou stát nástrojem růstu. A proto musíme zajistit rovné podmínky, což se začalo dařit MIFIDu a e, musíme zajistit, aby trh byl eh, transparentní, aby zároveň zajišťoval ochranu investorů. Tato zpráva pokládá některé významné otazníky, které musíme zvážit jakožto legislátoři. Jako například, jestli všechna obchodní místa fungují rovnoprávně a jestli jsou strukturálně eh, funkční, tak, aby poskytovali skutečně dobré prostředí pro investory. Měli by eh, investoři, měli by všichni operátoři být podrobeni dohledu a jak je to s přístupem eh, těch, k těm obchodním místům? Měly by být nějakým způsobem omezeny? A jak je to s jejich umístěním, včetně těch platform pro křížení příkazů, tak abychom ochránili investory, kdyby došlo k události jako 6. května? Mohli by naši regulátoři nějakým způsobem včas znovu vytvořit ty auditní knížky v případě, že by došlo k nějakému velkému zneužití trhu? Takže 6. května eh, k tomu skutečně došlo a to je jeden z hlavních důvodů, proč bylo publikování dat odloženo až do července. Mary Shapiro, která vede SEC ve Spojených státech, řekla, že mnoho institučních investorů se bojí, že obchodování ve velkých objemech může vést k určitým eh, eh, tlakům na odliv Eh, kapitálu a zákazník, protože někteří krát, některé krátkodobé výhody pro jednotlivé investoři mohou podkopat prostředí pro všechny ostatní. To je něco, co sdílím. Struktura evropských finančních trhů po MIFIDu eh, skýtá mnohé výhody. A neměli bychom se snažit jít zpět. To nejde, ale musíme nastolit pravidla a kritéria, která zajistí, aby finanční trhy v Evropě nadále poskytovaly eh, spravedlivé účinné a transparentní prostředí pro investory a pro celou ekonomiku. My jsme se v této zprávě snažili řešit některé tyto otázky s nadějí, že se nám podaří dosáhnout ještě mnohem více s vaší pomocí v dalších týdnech. Vzhledem k vysoce technické povaze této zprávy jsme vypracovali také určitou, uh, určitou uh, určité podkladové informace, která vysvětluje některé pojmy, které jsou zde používány. Jsem nesmírně ráda, že s vámi dnes mohu hovořit a že se společně pokusíme zhostit se těchto zásadních strategických výzev tak, aby jsme vytvořili ten skutečný jednotný trh, který bude bezpečný pro všechny, tak jak to MIFID chce. Děkuji, Kej. A stínový zpravodajové Markus tu není, pan Kanvin, Sylvie Coulard, a vy jste tady za socialisté a demokraty, takže jako první Silvi za Ole Schmidta. Uh, well, I've been asked by Ole Schmidt, shadow on this report, to... Ole Schmidt mě požádal, abych, on tu, abych za něj hovořila, protože on je, se podílí na volební kampani ve Švédsku v rámci naší frakce nebyl čas probrat úplně všechno, ale celkově sdílíme eh, vizi. My eh, skutečně vítáme ty hlavní směry této zprávy. Zejména to, že chcete zvýšit ochranu investorů a že zároveň musí být finanční služby schopny podpořit reálnou ekonomiku. Tato zpráva je ambiciozní a vyvážená ale skýtá se jedna otázka. Zdálo se nám, že ne vždy se jasně odpovídá v této zprávě na ty otázky, které jsou pro evropské investory důležité. Například se tu žádá další vyšetřování několika důležitých otázek, což mm, k čemu se nemůžeme než připojit. Víme, že jsou to velmi komplikované technické záležitosti, ale nás by zajímalo, Jaký je přesný rozsah působnosti těchto šetření a kdo za ně bude zodpovědný? Chcete, aby členské státy poskytly některé další informace nebo komerční faktoři, fakt, eh, aktéři, jaká bude role ESRB? A v případě takových vyšetřování by možná měla být eh, de, eh, ta dokumentace lepší, než jak je tomu momentálně v rámci CESR. A jinak, pokud jde o přeskum MIFIDu, tak tam by mělo dojít k, ke kladení důrazu také na konkurenci a na ochranu spotřebitele. Ale chtěl řešit některé zásadní otázky, specifické. Já mm, vás informuji jen o některých otázkách, například snížení té lhuty pro zveřejnění obchodu dále ty záležitosti, které se týkají eh, platform křížení příkazů zadaných makléři neboli BCN. To je něco, co považujeme za důležité, ale myslíme si, že by to mohlo omezit transparentnost. A další technická záležitost, to je koncepce takzvaného vhodného objemu v rámci, v rámci měnové, pro měnové konverze eh, na BCN. My vám děkujeme Víme, že musíme ještě dále pracovat na některých konkrétních otázkách a musíme vyjasnit, co bude součástí přeskumu MIFIDu a co se bude muset řešit v jiných rámcích. Thank you, Um... Děkujeme. Pan Feber. Děkuji, pane předsedo. Nejdřív bych chtěl srdečně poděkovat zpravodají za to, že se zabývala zpravodajka tímto eh, obtížným tématem a poskytla nám velice dobrý přehled o jednotlivých záležitostech a sepsala a my se tím můžeme nyní zabývat. A musíme se na to připravit, zejména na revizi směrnice MIFID. Na druhou stranu eh, je zde několik otázek, které vyžadují odpověď. Jednak je to otázka analýza, eh, jestli vysokofrekvenční obchod je skutečně zdrojem všeho zla. Eh, v návrhu zprávy je ukazován vysokofrekvenční obchod jako vyník a vzkazuje se na něj všechno. A já si myslím, že my se musíme podívat na všechny aspekty, abychom mohli plně pochopit problém a učinit z toho také eh, příslušné závěry. A nemyslím si, že by vysokofrekvenční, pro, vysokofrekvenční obchod byl jediným problémem. My musíme být nyní um, opatrní v tom, když se nyní dostaneme ještě k obchodování s deriváty, protože je nutný rozumný přístup k tomto obchodování. Podklady, které jsem doposud četl k derivátům, tak nemám dojem, že by ty informace byly dostatečné. Je tam zpráva kolegy Cinberna, potom možná do středy se tam dostanou ještě další informace, ale jsou zde ještě další materiály a informace, které bychom měli zohlednit. Dále je zde otázka, co řekla kolegyně, když hovořila o tom, jak eh, můžeme nové agentury, které nyní vznikly, jak můžeme je zaintegrovat do této oblasti, eh, zejména pro, jaká by měla být role těchto agentur, jaké, jak chceme, aby, jakou mají mít odpovědnost ale myslím si, že to musíme přinejmenším prodiskutovat otázku a měli bychom to zařadit do této zprávy. A je zde také otázka, zda potřebujeme regulovaná obchodní místa, to znamená burzy, zda potřebujeme jednotná pravidla pro evropský trh na těchto organizovaných místech obchodování. A nebo zda můžeme nechat věci tak, jak jsou nyní. Zda si regulovaná místa mohou stanovat pravidla sami kolegyně Cimbrn navrhuje určité zátěžové testy. Já si tím nejsem úplně jistý, nevím, zda to je to správné řešení. Musíme to ještě prodiskutovat. A poslední bod se týká. Eh, k tomu také probíhají intenzivní rozhovory a je to otázka, zda skutečně chceme mít prahové hodnoty, zda je chceme zavést, protože musíme rozlišovat mezi jednotlivými systémy trhu Máme zde různé typy, kde se odhrává obchodování a za svou frakci my nejsme pro rozlišování. Je to otázka, zda to je nutné rozlišovat mezi jednotlivými typy obchodování. A to je důležité také pro další práci komise. A jsou zapotřebí právě studie na toto téma a to bych navrhovala kolegyně Cvimbr, ona to velice dobře nastínila a právě v této oblasti přišla s dobrými závěry. A v příštím roce bychom se tím mohli zabývat. Tedy velice stručně k tomu, jaký je postoj mojí frakce. Děkuji. Thank you. Děkujeme. A za socialisty zde máme rovněž náhradníka Edvarda Seklonu. Děkuji za slovo. Paní předsedající, já zastupuji stínového zpravodaje za skupinu SAD, který zde dneska není. Naše skupina vítá tuto zprávu, protože to je příležitost Evropského parlamentu předložit své svá stanoviska, pokud jde o vysokofrekvenční obchodování a dark pooly a tím vlastně by mohla přispět k revizi MIFID směrnice, kterou vede komise. Jsme rádi, že zpravodajka vidí tu potřebu regulace v této oblasti, včetně potřeby zajistit i to, aby jsme zvaž, zvažovali i systémové riziko. Souhlasíme s tím, že klíčovým cílem směrnice MIFID je transparentnost, tak aby teda tyto trhy s likviditou byly transparentní, protože to potřebujeme pro obchodování, finanční nástroje a tak dále. To je velice důležité pro koncové produkty. Nesmíme zapomínat na to, že Evropský parlament hovořil i o transparentních požadavcích v této oblasti, které poté umožnila existenci dark poolu a zároveň zde došlo k alternativě tzv. OTC eh, obchodování, které nebyly až tak dostatečně transparentní a to znamená, že v podstatě přilákali větší pozornost. Regulo, eh, této, eh, regulované dark pooly by mohly umožnit, aby zde došlo alespoň k transparentnosti v této oblasti, pokud jde především o vysoko Eh, objemové obchody. Nesmíme zapomínat na to, že odhadovaný, že odhadujeme, pokud jde o OTC transakce, že je to někde mezi 30 a 40 procenty eh, trhu a že nedošlo k zredukování po zavedení směrnice MIFID. Proto je důležité zajistit, aby revize komise této směrnice se podívala na příčiny tohoto faktu. To znamená, proč nedošlo po zavedení MIFIDu ke snížení OTC transakcí a jaká pravidla potřebujeme, jaká opatření potřebujeme pro zajištění těchto pravidel. OTC e, když teda k němu dochází na křížových e, platformách e, s makléři a pokud se využívají té jisté funkce jako MTF, musíme zajistit to, aby došlo k regulaci podobného typu, jako je to u MTF. Čili tato zpráva má mnoho pozitivních aspektů. Spravodajka se zaměřila na potřebu využívání třeba obchodování většího objemu právě mimo tě, tyto dark pooly a OTC například i tím, že se zajistí lepší aplikace pravidel a nedojde k nějakým rozsáhlým výjimkám v tomto ohledu. To si myslíme, že je velice důležité, podobně jako zpravodajka. Měli bychom zajistit co možná největší transparentnost celé oblasti a naslouchat legitimním argumentům, pokud jde o ty regulované výjimky. Ovšem nesmí, musíme zajistit, aby zde nebyly nějaké um, nekontrolované oblasti. Náš zpravodaj předloží pozměňovací návrhy, tak abychom zajistili především transparentnost všech pravidel v rámci směrnice MIFID. Děkujeme. Děkujeme a poslední slovo má Pascal. No, děkuji. Já bych nejprve eh, rád podobně pozitivně jako ostatní kolegové ohodnotil tuto zprávu. Myslím si, že je to velice dobrý nástroj, dobrý nástroj pro diskuzi i pro určité technické podrobnosti a zároveň zachování politické linie, na které si myslím, že jsme se většinou shodli a která mm, si myslím, že by mohla umožnit dosáhnout konsenzu ve Evropském parlamentu, který je důležitý i pro rozprávu, která proběhne s komisí když hovořila Ke, když hovořila o MIFIDu, o úspěchu, tak si myslím, že to bylo takové velice příjemné, protože hlavním cílem MIFIDu bylo zvýšení transparentnosti a podobně, jak už se o tom zmínili kolegové, asi 40% všech transakcí, které probíhají uh, eh, OTC, um, eh, to znamená před eh, MIFIDem my ještě pořád teda máme těchto 40%, bohužel, čili opravdu ten úspěch je takový maličký, bych řekl, no, no nehovoříme sice o nějakém neúspěchu, ovšem nemůžeme zároveň zároveň hovoří ani o tom, že by došlo k nějakému obrovskému úspěchu a právě proto bychom měli požadovat opravdu zásadní revizi a ne pouze jakousi kosmetickou revizi MIFIDu. Záležitost taková nejdůležitější, kterou bych rád zdůraznil, a většinou je to v souladu s těmi prvními návrhy, které se dotýkají této zprávy, je jednak zvýšení transparentnosti před obchodováním i po provedení obchodu, to je mm, věc, kde jsme se asi neschodli, ještě bychom nepochopili ty vaše mm, návrhy. To znamená, vy se snažíte o zlepšení transparentnosti, zvýšení transparentnosti, to je jasné, ale zároveň hovoříte, že snížíte tu prahovou hodnotu, prahovou hodnotu, která umožní tomu, aby ty transakce, ty transakce, které probíhají v těch dark poolech, Čili když zvýšíme tu možnost dalších transakcí v rámci dark poolu, tak to ale přece nezvyšuje transparentnost. A v současné době už, jak víte dobře, čelíme tomu problému, ty mm, trhy, které jsou mm, řízeny v podstatě e, přichází o velikou část těchto transakcí e, a ta potom ty, eh, to, k čemu dochází vlastně na těchto, na těchto regulovaných trzích, tak vlastně ten celkový objem odráží i tu, i ten eh, objem transakcí v oblasti kapitalizace, zatímco, zatímco dark pooly, to znamená, které umožňují eh, transakce na trzích, které nejsou regulovány dostatečným způsobem, tak tam samozřejmě je důležité, abychom měli určité referenční ceny. Tyto referenční ceny, ovšem když tyto referenční ceny neexistují v rámci těchto, těchto mm, řízených trhů, tak samozřejmě, že je to pak nesmírně závažný problém, protože v podstatě je to důležité, abychom mohli stanovit tyto ceny. A to je jeden z cílů MIFIDu, kterého jsme nedosáhli. Naopak, myslím si, že eh, jsme mm, že v podstatě ta cena, která je na mm, řízených trzích, by měla být opravdu ta nejspravedlivější. Právě v tomto ohledu si totiž myslíme, že jsme nepochopili návrhy, se kterými jste přišli v tomto ohledu. Další záležitost, která si myslím, že již byla zmíněna panem Farberem i, i Silví, a to je v podstatě ESMA a role ESMI a to mnohem zásadnějším způsobem, než to, než to vidíme ve, eh, v této zprávě. To znamená, že tento výbor musí přijít opravdu se společnými pravidly na evropské úrovni, protože známe dva typy hospodářské soutěže. Jednak je to v rámci na základě pravidel, které jsou eh, přesné a jasné pro všechny. To znamená, že samozřejmě nejlepší vyhrává, to je v podstatě jistě správné, ovšem pokud dojde k nějaké konkuren- hospodářské soutěži um, uh, s ohledem na pravidla a tak dále, to znamená určitá hra s těmito pravidly, tak to je veliký problém, protože v podstatě to může vytvořit určitou uh, zvýhodněnou pozici pro, jed, pro jedny aktéry a v podstatě vytvoří takovou spirálu, která bude přistávat méně transparentnosti, méně bezpečnosti, méně jistoty. Bohužel dochází právě k hospodářské soutěži v tomto hledu a proto si myslíme, že tento výbor Evropský výbor by měl být určitým garantem, aby zajistil, aby nedošlo teda k této eh, soutěži v tomto ohledu. A pokud jde o vysokofrekvenční obchodování, to je poslední záležitost, já si myslím, že možná bychom mohli být ještě kritičtější. V současné době a opravdu nevidíme nějaké výhody pro malé podniky, pro tu skutečnou ekonomiku, pro mm, invest, to znamená pro investory. My v podstatě nevidíme nějaký kolektivní, kolektivní přínos této techniky. Vidíme, k čemu došlo ve Spojených státech amerických, když se to ještě analyzuje, ovšem nevidíme nějaký veliký přínos. To znamená, že ta technologie samozřejmě by asi neměla řídit vývoj, celý vývoj v této oblasti. Mohli bychom eh, spochybnit vůbec to, že zda teda dochází k nějaké větší likviditě díky tomuto vysokofrekvenčnímu obchodování. To je pouze dotaz. Já si myslím, že něk, někteří, některé regulační orgány už o tom hovoří, to znamená většina těchto těchto um, příkazů, pokud nejsou eh, teda eh, provedeny, v podstatě dochází jenom k testování trhu, tak to v podstatě nepředstavuje skutečnou likviditu, protože to nejsou skutečné příkazy, kterých cílem by bylo přinést více likvidity na reálné trhy. To znamená, že pokud teda nedojde k, tomu, k této likviditě a ovšem to, že několik málo těchto velik, velikých operátorů v podstatě vytvoří určité oligopoly, tak já opravdu nevidím, proč bychom měli podporovat tuto oblast. Spíše bych byl kritický v tomto ohledu a jeden z možných návrhů je alespoň Mm, trvat na tom, aby například mm, tento Evropský výbor trval na tom, aby jednotliví operátoři na burzách, aby museli řekněme, u těch eh, eh, příkazů, aby opravdu došlo k fakturaci. To znamená, aby nedošlo teda k tomu příkazu, který je prostě umístěn a poté stažen. To znamená, že v podstatě vytvoří určit, určitou dynamiku na tom trhu, ale v podstatě nedojde k provedení této transakce. To znamená, aby, aby jsme zajistili to, mm, aby tyto příkazy byly alespoň fakturovány, aby byly fakturovány. To znamená, aby došlo k zredukování marže, která je pro, pro toho daného operátora, která je opravdu velice uh, eh, rozsáhla v současné době. Jürgen Klub. Der Shadow Rapporteur unserer Fraktion ist eigentlich... Děkuji. Takže stínový zpravodaj za naší frakci je Tomas Hendl, ale ten se nemohl dostavit, proto mě požádal, abych řekl několik slov za něj. Za prvé. Takže, když se ptáme, když zjišťujeme, o čem se lidé baví, když řekneme Dark Pulse, tak vlastně málo kdo ví, o co jde. Informací je poskrovnu. Zdá se, že je to nový jev. A proto je velmi záslužné, že jsme tento bod zařadili na pořad jednání a že se snažíme s touto otázkou poprat. My jsme se na celou věc podívali z trochu jiného úhlu. ve světle toho, co se podařilo eh, v posledních pár měsících, tak pokud jde o ten balíček týkající se finančního dozoru, tak jsme učinili velký pokrok eh, v zajišťování transparentnosti, ale pokud eh, rozumím tomu, co jsou to ty dark pools, tak to je vlastně pravý opak. To je určitý způsob, jak zařídit, aby byla transparentnost malá. Proto se nabízí základní otázka. Jsou vůbec tyto anonymní obchodní platformy nezbytné? Zvláště když se podíváme na to, kolik úsilí jsme vynaložili na celý ten balíček o finančním dohledu. Toto je určitý eh, způsob, určitá metoda obchodování, která je naprosto v rozporu s duchem a záměry výboru Ekon. Naše otázka tudíž zní, zda bychom neměli tento způsob obchodování úplně vyloučit. Do roku 2007 žádné dákpuly nebyly v Evropě a fungovalo to dobře. Čili je to něco, co stojí za to mít? Je to už opravdu tak užitečné? Nestálo by za to úplně eliminovat eh, tento, eh, tento typ obchodování? My tudíž nechceme podpořit eh, tuto zprávu tak, jak nyní stojí. Chtěli bychom zakázat toto obchodování úplně. Děkuji. Já bych si dovolila nastínit několik bodů. První o kterém zpráva stručně hovoří a která znepokojuje i pana zpravodaje, a to je otázka nediskriminačního přístupu. Já mám problém s tím, že můžeme získat informace rychleji a spolehlivěji, pokud za to zaplatíme. To není má osobní definice nediskriminačního přístupu. To za A. Za B. Vzhledem k tomuto rozšiřování nových technologií a tím i metod obchodování, tak je důležité, aby to nebylo něco, co se bude řešit jenom v rámci MIFIDu, ale také v rámci směrnice o ehm, e, zneužívání e, trhu. A to je něco, co už e, tady zaznělo. Tudíž pokud se někdo dopouští manipulace Eh, to například podávání falešných příkazů, tak by to mělo spadat v podstatě do podvodu, do, do oblasti eh, něčeho, na co se vztahují sankce. Není to jenom eh, MIFID, otázka MIFIDu. Toto může mít tedy potenciálně zásadní dopady na rozhodnutí o tom, kolik transparentnosti je potřeba, jestli transparentnost nemůže trhu i uškodit, protože může mít určitý dopad na ceny. To je opravdu něco, co musíme pořádně pochopit a musíme tyto vstupy dát komisi včas. Takže paní zpravodajka má znovu slovo. Ano, já chci jen uzavřít tím, že myslím, že tady máme předpoklady k velmi širokému koncenzu. Jedná se o zásadní text z hlediska přípravy e, přeskumu MIFIDu příští rok. Budeme muset pochopit všechny technické aspekty trhu a myslím, že jsme se již hodně poučili, pokud jde o naše obeznamování se s tou obchodní infrastrukturou. Děkuji všem zaměstnancům za jejich trpělivost. Všem, kdo nám pomohli, zejména děkuji dozorčím orgánům a e, CESRu a e, já jsem přesvědčena, že všichni, včetně těch komerčních aktérů, se snažíme pochopit ty jednotlivé koncepce asi bychom eh, měli usilovat o tom, abychom ještě trošku dopracovali tu koncepci vnitřního eh, trhu a jednotného dozoru. A když se ptáme, jestli by to mělo být na bázi členských států anebo evropském, tak přestože já jsem eh, sama členkou konzervativní strany, tak se domnívám, že ta, no-, ten nový úřad, to znamená ESMA, by měla mít za úkol stanovit ty nové standardy, to znamená na evropské úrovni. Myslím, že rozsah působnosti toho přeskumu musí být posílen i některými, ne, některými neakciovými nástroji. Víme, že ty informace jsou volně dostupné, pokud jde o akcie, ale existují také různé produkty, eh, které se chovají jako akcie, to znamená, jsou obchodovatelné a pokud jde o fixní příjem, eh, tak i tam jsou některé věci, na které by se MIFID mohl vztahovat. A pokud jde o ty připomínky k derivátům, tak se těším na definitivní verzi dokumentu, z kterého bude vyplývat, jestli by se neměly více řešit i e, derivativa v rámci MIFIDu. Teď pokud jde o zátěžové testy. Zátěžové testy hodně lidí matou ve světle těch technických platform, které nyní existují, tak hodně burs jsou v podstatě už jenom určité technické platformy pro obchodování. A pokud je o tu událost 6. května, tak 600 miliard hodnoty eh, těch amerických obchodovatelných společností zmizelo za 20 minut. Samozřejmě, ono, ona se ta cena znovu za 20 minut vrátila, ale eh, podniky to může stát hodně peněz, protože mají eh, nastavené určité eh, limitní prodeje nebo mají nastavené ty takzvané stopy, eh, prodejní příkazy a může to být tudíž velmi nákladné. A my bychom měli připraveni, abychom byli schopni čelit jakémukoliv bombardování těmi prodejními příkazy, říká se tomu stuffing, a to je situace, kdy je zadán obrovský objem nějakých eh, příkazů, i když zatím je záměr jich uskutečnit pouze několik z těch několika set. S tím musíme být schopni se vyrovnat, aby nedošlo k selhání trhu. Eh, všechny systémy musí být imunní vůči takovémuto bombardování příkazy. Pokud jde o transparentnost BCN, ano, nemohu než souhlasit, kdyby trhy fungovaly dobře pak by samozřejmě se lidé posunuli určitým směrem, to se neděje, takže musíme se postarat, aby byly trhy vstřícnější pro obchodování. Měli bychom spíš zařídit, aby trhy byly přívětivé, aby přitahovaly spíše, eh, než abychom, eh, jak používali ten příslovečný byč, eh, tak používat spíš cukr. Dark Pulse jsou ovšem za určitých okolností nezbytné pro velké instituční investory, abychom zajistili před tu eh, transparentnost před, za, před zadáním, eh, před uskutečněním eh, tržního příkazu. A budeme se muset kolektivně zamyslet nad tržní strukturou, včetně otázek transparentnosti, strukturální integrity a snad se nám podaří dospět k širšímu konsenzu ještě před přeskumem MIFIDu a e, myslím, že jsem začala v dubnu, v květnu, jsem možná zněla poměrně kontroverzně, když jsem se ptala na vztah mezi Dark Pulse a vysokofrekvenčním obchodováním a najednou z té mé okrajové pozice se stalo něco, co je přímo mainstreamového, když se podíváme na to, jak to teď eh, řeší, jak, že tu, před tou též otázkou stojí americké a azijské eh, trhy. Takže tady bych řekla, že máme dokonce trochu náskok. Děkuji, Kej. Takže harmonogram. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 27. září. Zvážení těchto návrhů bude v říjnu. 26. října se bude hlasovat na výboru a na plenárním zasedání v listopadu. Děkuji vám. Jsem si vědoma, že se blíží čas, kdybychom měli hlasovat, ale kdybychom teď mohli eh, vyřešit bod 5, což je zajištění nezávislých posouzení dopadu stanovisko, které jehož navrhovatelem je pan Epping. Ano, mohu to říct velmi stručně, paní předsedkyně. Myslím, že se všichni shodujeme na potřebě nezávislého posuzování dopadů a v tom stanovisku dospíváme k závěru, že hodnocení posuzování dopadů, tak jak je provádí komise a panel vysokých představitelů z několika DG, je muž E, že nezaručuje nezávislost. Alespoň tedy ne na první pohled. Toto stanovisko se snaží posílit externí e, dohled, který až dosud chyběl. A volá po nezávislém procesu kontroly kvality. Já jsem již posledně představil stanovisko takže se mi dostalo několik pozměňovacích návrhů o Tomase Mana. Například mohu všechny akceptovat, trošku bych změnil změní některých z nich, ale v zásadě souhlasím se všemi předloženými pozměňovacími návrhy. A to je, myslím, vše. Thank you. Does anybody... Děkuji. Chce se někdo vyjádřit k tomuto bodu? Edvarde. Hovořím opět za eh, nepřítomného stínového zpravodaje. Pokusím se mluvit stručně. Berme na vědomí pokrok, který se komisi podařil v otázce zlepšování právních norem. A posuzování dopadů je klíčovou součástí tohoto programu, tak aby legislativa byla schopna zohlednit všechny možné dopady i nadále zůstávají možnosti zlepšení tohoto procesu, tak aby byl uplatňován důsledně ve všech případech, kdy je to třeba. Musíme zajistit rovný přístup pro různé skupiny a malé a střední podniky, které musí konkurovat některým velkým podnikům. Proto vítám volání pana Eppinga pro velmi důsledné zhodnocení i když to by nemělo nutně znamenat externalizaci celého procesu, neboť to by pak ohrozilo tu holistickou povahu celého procesu posuzování dopadu, kde musíme vzít na vědomí nejenom ekonomické, ale i environmentální a sociální dopady. Myslíme si, že když to předáme ven někomu externímu, tak se to odpojí od procesu hodnocení dopadu a neumožní to účinnou eh, koordinaci s jednotlivými aktéry. To by pak naopak oslabilo schopnost členů parlamentu prověřovat vznikající legislativu. Nesouhlasíme s tím, že správné hodnocení by mělo být eh, překážkou legislativního procesu. protože naopak to pak umožní, aby pak návrhy prošly parlamentem a radou rychleji a aby byly lépe zaváděny v členských státech. A konečně stojí za to říct, že SAD by ho hlasovalo proti eh, pozměňovacím návrh, na těmto několika pozměňovacím návrhům. A, eh, a to je z mé strany vše. Thank to pozměňovací návrhy 3 a 4. Takže chce se ještě někdo vyjádřit? Repping, do you want... Pane Hepinku, ještě nějaké poznámky? Ne, děkuji. Děkujeme. Votes in... Hlasovat budeme ve výboru 28. září a hlasování příslušném výboru v říjnu, takže na plenárku se to dostane v, to znamená, bude to druhá plenárka v listopadu. Děkuji a nyní šestka. Toho už jsme se, o tom už jsme hovořili, pokud jde o pozměňovací návrhy a DPH. Nedošlo k předložení dalších návrhů, takže nemusíme mít k tomu ani další diskusi. O tom už jsem hovořila na začátku dnešního, dnešní schůze. A nyní teda ještě, pokud jde o hlasování, my jsme ho našim skupinám naznačili, že budeme hlasovat v 50, protože nás tam čekala ještě ta otázka dohledu. V minulosti já si myslím, že než rozdáme hlasovací seznamy, takže snad už vlastně ten čas bude Možná bych mohla poprosit eh, o distribuci těchto hlasovacích seznamů. Možná i sama bych ráda se podívala na toto hlasování. Máte sebou hlasovací karty, to samozřejmě by mohlo urychlit celý proces hlasování.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 myslím, že s kartami to bude rychlejší. Máte všichni hlasovací seznamy? Takže provedeme test hlasovacího zařízení. Testovací hlasování. happy? Would you like to vote now? Můžete hlasovat. 24 jsou, je spokojeno, 8 neví. But it seems to be working. Right, the... Asi, že to funguje. Spravodaj požádal o slovo, protože chce ještě něco dovysvětlit. Takže než přistoupíme k hlasování jako takovému, tak ještě pár minut. Pan Bolman už dobíhá, ale pan Karas. Paní předsedkyně, já se hlasím o slovy, abych eh, pomohl k eh, dodržení času, které máme na hlasování, protože objasní které věci. Chtěl bych říct následující. Za prvé, Takže od více, více kolegů se mě ptalo, proč dnes hlasujeme, když bazilejský výbor údajně eh, včera eh, měl jednání. A já jsem chtěla říct, že já jsem rád, že hlasujeme dnes. Protože tímto způsobem jako Evropský parlament, jako výbor, eh, jednáme současně ve shodě s bazilejským výborem a jasně ukážeme na otevřené body ze strany parlamentu. A za druhé, přispíváme k informovatnosti. A za třetí, dáváme jasný signál komisi, že dochází k realizaci předchozího výsledky bazilického výboru, aniž by došlo předtím k přípravným pracím. A já bych chtěl Eh, říci ještě toto. Za prvé, jestliže média píší, že bazilejský výbor, výbor je směšný, tak musíme říci, že předtím existovala schoda dozorců a národních bank o tom, že eh, rozhodnutí bazilejského výboru není politické rozhodnutí a není to právně závazné vynutitelné rozhodnutí. Za druhé, i v bazilejském výboru eh, ještě nedošlo k jasnému závěru, protože 21. a 22. září například velice citlivá otázka likvidity a její definice zůstala stále otevřená. A za třetí, pro Evropu závazné rozhodnutí je takové rozhodnutí, když se ministři financí, Evropský parlament a rada na tom shodnou v návrhu směrnice. Nyní prožíváme důležitou etapu. Je to důležitý návrh, který jsme vypracovali, ale z našeho hlediska, a to, to je i ve zprávě, tam jsou některé nevyjasněné otázky. Za prvé, doposud v Evropské unii neexistuje souhrná studie všech eh, dosavadních bankovních mm, regulačních předpisů. Například eh, veřejné peníze v bankách a současné eh, zavedení rámce Bazilej 3. Současná debata o pojištění, současná debata o bankovních poplatcích, o transakční daní, o kumulativních efektech evropské regulace. Je nutné tyto kumulativní efekty proskoumat a zpracovat a musíme vypracovat seriózní posouzení jednotlivých opatření, abychom mohli dojít k rozumným závěrům. A za druhé, do posud neexistuje žádná studie o dopadu na reálnou ekonomiku, na růst a na zaměstnanost s čísly, eh, o kterých, na kterých se dohodli včera v bazilejském výboru. Na, prozatím dohodli. Doposud um, jsou pouze studie o dopadu na banky a státy, které jsou součástí bazilejského výboru, a to na základě Eine Auswirkungsstudie auf der Basis der gestern Ale neexistuje tedy studie na základě nových čísel a neexistuje eh, studie o dopad na reální ekonomiku v EU. A za třetí, podle mne existují stále nevyjasněné otázky, a sice v oblasti definice kapitálu, tak to je i ve zprávě, Máme zde eh, banky a společnosti, které jsou financovány z úvěru a dále jsou společnosti, které jsou zaležovány na kapitálovém financování, co znamená více na burzách. A není zde rozlišení mezi tím. A není eh, jasný výklad. Máme zde americký vzor a implementaci Bazilie 2 a Bazilie 3 ze strany USA. Pokud nevyjasníme tyto záležitosti v bazilejském výboru, ale srovnáme, eh, budeme chtít vynutit rovné podmínky mezi USA a Unii, tak eh, tato zpráva není pouze doprovodným, eh, doprovodným dokumentem pro to, co se proběhlo včera v Bazileji, ale je to základ pro vypracování směrnice, protože dopad na Evropskou unii a současný um, soulad s americkým trhem má vliv na zaměstnanost a na um, prostor pro fungování bank. Já vítám pokroku, kterého dosáhl bazilejský výbor. Považuji navrhovaný směr za správný, ale nesmíme ztratit zřetele aktuálnost. To znamená, musíme si uvědomit, že máme stále ještě nevyjasněné otázky. My nebudeme nic blokovat, ale chceme se intenzivně a seriózně zapojit do této diskuze. Že vlak už vyjel, ale jsou zde stále neobjasněné, nezodpovězené otázky. A já bych chtěl všem stínovým zpravodajům skutečně poděkovat za konstruktivní práci posledních týdnů a myslím si, že s 30 pozměňovacími kompromisními návrhy a 10 ústními pozměňovacími návrhy a s diskuzí u jednotlivých návrhů, i včetně dnešního dopoledne, jsme šli skutečně šli k podstatě věci a naše práce byla konstruktivní. Proto děkuji tedy za spolupráci a 21. a 22. září, pokud se do té doby ještě něco stane, na co bychom měli reagovat, tak máme eh, ještě do plenárky 6. 7. října čas to zapracovat s naším eh, formou pozměňovacích návrhů. Je zde ještě prostor pro otázky, které můžeme potom v plénu a mm, prodiskutovat a navrhnout komisi jako základ pro směrnici. Jsou zde stále ještě otevřené body, které nejsou ve zprávě, nemusí tam nezbytně patřit, ale my bychom měli komisi informovat. Jsou zde návrhy například ze strany sociálních demokratů. My musíme komisi informovat o věcech, kterými se musí komise zabývat, konkrétní komise. Abychom s návrhem směrnice s návrhem směrnice teprve začíná naše skutečná práce, ale podle mě je skutečně důležité, abychom nečekali až na tento návrh, ale zapojili se do tohoto procesu již nyní. Tímto způsobem budeme totiž moci jako parlament ehm, poukázat na výsledek bazilejské, jednání bazilejského výboru a můžeme přispět eh, k řešení této problematiky. Děkuji za spolupráci. Okay, right. Thank you very much. Děkujeme. A nyní se dostáváme k samotnému hlasování. Některé záležitosti zde máme zdůrazněno žlutě, to jsou instrukce sekretariátu, to bych měla přečíst, když se dostaneme k daným míst, takže tak budeme postupovat. A nyní můžeme začít. Máte hlasovací karty výborně, takže jsme připraveni a je to jednička, původní text. Proti, zdrželi se, 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi, zdrželi se. Eh, můžeme to eh, zkontrolovat elektronicky. Hlasovali všichni? Takže to bylo 51, ano. Pozměňovací návrh 53, pro, proti, zdrželi se. Přijato, prosím, zvedejte ruce. Kompromis e, e od pěti skupin. Kdo je pro, proti, zdrželi se, pro. Kompromis F od všech, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G o čtyř skupin, pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 5, čísla 64, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis H o čtyř skupin. A máme zde několik částí. Je tady ústní pozměňovací návrh. Znamená, že by neměli bránit evropským úřadům implementovat reformy, které by zajistily stabilitu bankovního sektoru těchto států. Souhlasíte s tímto návrhem? Všichni, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Zkontrolujeme to dobře. Takže první část eh, ústní pozměňovací návrh. Proběhlo hlasování. Je to těsné, takže odpadá. Můžeme přejít k oddělenému hlasování, které požadují zelení. Je to první část. Část jedna na druhé straně, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. A potom zbytek textu, pro, proti, zdrželi se, Můžeme to raději zkontrolovat elektronicky? Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno. Je tedy přijato a 68, zdrželi se, zamítnuto. 70, kde pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Kompromis I. Hlasujeme společně. Takže kompromis I, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. A ústní pozměňovací návrh 7a eh, od zpravodaje, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh 7b od, od zpravodaje pro, proti, střežili se přijato. Takže kompromis je o čtyř skupin, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní ústní pozměňovací návrh od zelených 8 pro, proti, drželi eh, se zamítnuto. Odstavec 9, původní text pro proti, zdrželi se ehm, eh, eh, přijato kompromis K od pěti skupin. Vlastně dvou částek. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis L od všech. Takže L, zelení, alde a tak dále, pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, pozměňovací návrh 85, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis M od pěti skupin pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 90 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 91 pro, proti. Raději zkontrolujeme elektronicky, výsledek není zjevný. Takže přijato 23 k 16. Kompromis N od čtyř skupin pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, myslím, že přijato. Kompromis O ve dvou částech. Nyní první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. 104, kde pro, proti, strželi se zamítnuto. 105, kde pro, proti, strželi se. Myslím, že některé skupiny hlasovaly dvakrát. Můžeme si zkontrolovat číslo 105? A nebyly to liberálové. Hlasovali všichni. Takže přijato. Číslo 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis P, eh, odděleným hlasování, nyní první část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. A druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní je to kompromis Q, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní číslo 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže nyní 113, 14, 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 116 pro. Tam je ústní pozměňovací návrh, který Zdůrazňuje to, že kvantitativní dopad. To znamená makroekonomické výsledky a ostatní výsledky pravděpodobně indikují následující věc. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o původním textu bez ústního pozměňovacího návrhu. Kde je pro originální text? Proti? Zdrželi se? Také zamítnuto. Číslo 117 byl stažen, 118, kde pro, proti, přijato. 119 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 120, myslím, že odpadá. Takže 120 odpadlo a 121, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis R, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. 128, kde je pro, proti, zdrželi se, raději to zkontrolujeme elektronicky. Číslo 128, hlasovali všichni. Zamítnuto. Sto dvacet devět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Původní text, kde je pro, e, proti, přijato. Číslo 18. Číslo 130 odpadá, takže máme číslo 131, hlasujeme v dvou částech. První část, kdo je pro, proti, Přijato. A druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se. Opět budeme hlasovat elektronicky o čísle 133. Takže přijato. A nyní 134, kdo je pro? A vy nevidíte čísla, výsledky. Takže chcete hlasovat ještě jednou o číslo 133? Dobře, 133 ještě jednou hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Takže 22 pro, 15 proti. 132. Tam to bylo poměrně jasné. O tom nebudeme hlasovat znovu. To by mě nepotěšilo. Ale nyní 134, kde je pro, proti, zdrželi se nejasné, takže 134 elektronicky. Přijato. Kompromis S od pěti skupin, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 141, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 142, pro, proti, zdrželi se, přijato. 143 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se. Budeme raději hlasovat o druhé části elektronicky. Já si nemyslím, že by byl výsledek jasný. Možná, že se, omlouvám se, ale já musím o tom rozhodnout. Takže ještě jednou 143, druhá část. Takže to je jasně zamítnuto. Kompromis T od pěti skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. E, nyní 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 159, odpadá, 160 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ne, to, tak to není. Takže ještě jednou 160 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je přijato, ale raději bych to zkontrolovala elektronicky. Hlasovali všichni? Tedy přijato. Nevěřila bych, že hlasovalo 40 lidí. 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis U od tří skupin. Hlasujeme ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Skutečně by mi pomohlo, kdyby také ostatní lidé zvedli ruku, nejenom koordinátoři. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A druhá část, pro, proti, více proti, takže odpadá. Když nezvednete pořádně ruku, tak to je, jako byste nehlasoval. Druhá část kompromisu U. Přijato. My jsme věděli, že to bylo přijato, ale nezvedali jste pořádně ruce. 165 s ústním pozměňovacím návrhem. Hlasujeme nejdříve o ústním pozměňovacím návrhu, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, přijato. 167 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh eh, k odstavci 21 od zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní eh, původní text, eh, odstavec 22, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis V od pěti skupin, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 177 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 180, 178, 179 odpadají. Takže omlouvám se, hlasujeme o 178. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 179 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 V. Všichni, kdo jsou pro, proti, eh, přijato. 185 pro, proti, zdrželi se a budeme hlasovat ještě elektronicky o čísle 185. That's carried. Schváleno. X. Kompromisní návrh pět skupin, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 189. Musíme hlasovat, kdo je pro, proti. 189. Proti? Čekáme. Ještě pořád čekáme. Děkuji, zdrželi se, zamítnuto. 190 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní to bude unblock. Okay, we have a complicated... Čili nyní to bude komplikované ohledně likvidity není to likvidita, je to, jsou to hybné páky na trhu, takže je to. To znamená, všichni, kdo jsou pro tento ústní pozměňovací návrh, který byl předložen pro, proti, zdrželi se. No, myslím si, že to musíme ověřit. Hmm, zdá se, že mnoho lidí se zdrželo. 15, 13, 12, to si myslím, že musíme ověřit, ale bylo to přijato. Dobře. A nyní v podstatě unblock v pozměněné formě s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní 210. Návrh od Eleny. Kdo je pro? Máte to? 210. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 220. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. 220. Zamítnuto. 221. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že je to rovněž zamítnuto. Ověříme to. Zamítnuto. Není. Přijato. 227, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 228, kdo je pro? Proti? 227 jsme přijali, omlouvám se, ale opravdu nezvedáte dostatečně ruce, musíme 228 ověřit elektronicky. Schváleno. 229. Kdo je pro? Proti? Tak to je opravdu neuvěřitelné. 229. Elektronicky. takže hlasovali všichni, přijato. 230, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato, no, na základě toho, jak jste zvedali ruce, tak ano, ale opravdu zde probíhá takové podivné hlasování. A dostávám se ke kompromisu DC, to už jsme udělali, čili 237 o Tomase Manáře pro proti, zdrželi se, přijato. A nyní to je um, leverage ratio, to myslím, že už jsme pokryli, čili dostáváme se k číslu 239, nebo to znamená 237 chcete ověřit? když, když jsem hovořila o tom, že tam probíhalo takové podivné to hlasování. Dobře, můžeme to ověřit. Hlasovali všichni? Zamítnuto. Mm, jste si jistí, že mačkáte správná tlačítka. Zdá se, že nevím kdo, ale asi se to nějak nepovedlo. 239, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 240 pro, proti, zdrželi se. Hmm, to bylo těsné. Ověříme to. 240. Přijato. 241 odpadlo, 242 kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 243 kdo je pro, 243. 243, kdo je pro? Paní Luling, nějaký problém? náš koordinátor to nějak popletl. No já skutečně, já, já taky jsem nějak ztracen, protože nevím, teda 242 tam už jsme hlasovali, nebo... Tak, že opravdu vidíte, já jsem taky zmatená, to znamená 2, 4, 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 244, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Já myslím, že jsme to přijali, nebo bez, vy, jenom s vašimi hlasy to nemůžete protlačit. Dobře. A nyní kompromis ZD. A je to poslední věta ústního pozměňovacího návrhu, kde teda žádáme o věč, vyšší standardy nebo lepší standardy, pokud jde o bilaterální clearing. Všichni, kdo souhlasíte s tímto ústním pozměňovacím návrhem, zvedněte ruce proti, zdrželi se, přijato. To znamená, že tím pádem to oddělené hlasování odpadá a nyní zbytek textu, nebo ne, Čili to je, čím jsme to, jasně, to, s čím jsme to vlastně nahradili, dobře. Tak jsem ráda, že jsem to pochopila. 254, kdo je pro? 254, kdo je proti? Zdrželi se. Hmm, to vypadá trochu nejasně, takže Zkontrolujeme to. 254. Pane Karasi, je tam nějaký problém? Přijato. Pokud nezvedáte ruce, skutečně zde v této místnosti je to opravdu obtížné, polovina z vás sedí takhle v těch rozích, takže to není vidět. 256, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text, to je odstavec 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 257 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 258 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jednička, to je pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Ačko, kompromis, pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička, pro. Promiňte, musíme se vrátit. Vrátíme se k ústnímu posměvacímu návrhu u, u úvodního ustanovení a, a od zpravodaje, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A až nyní se dostáváme k úvodnímu ustanovení A, návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Myslím, ověříme to, protože to je opět, eh, to vypadá velice těsně. Přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Devítka. Přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh k B, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se. To bylo těsné, ověříme 14. Přijato. 15. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Podobně jako ten poslední návrh, ústní pozměňovací návrh k BE od zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení C, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní návrh k Dčku pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh DA ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh k Ečku, k úvodnímu ustanovení pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis B, pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Úputní ustanovení G pro, proti, zdrželi se, schváleno 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text k háčku pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh C ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. D. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh u a pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 odpadlo, 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 odpadlo, 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní elektronicky o, teda konečné hlasování o celém textu. 38 pro, 2 proti. Blahopřejeme panu Karasovi. Tak už Right. Uh, we now move on to... A nyní přistoupíme k mé vlastní zprávě. Nevím, jestli bych tomu měla předsedat, ale každopádně jeden pozměňovací návrh, kde pro, proti se zdržela schváleno, to byla jednička, Eh, teď elektronické hlasování o celém textu ve smyslu změn. To je ta zpráva o DPH. Ještě pár hlasů. Tři, dva lidé. Dobrá. Tak a k legislativnímu usnesení jako celku znovu zahajuji hlasování. ještě jeden člověk. 38 je vás tam napojeno. Čili, to je schváleno, bod 9. Demografické výzvy a solidarita, mezigenerační solidarita. Pozměňovací návrh 1 pro proti, zdrželi se, zamítá se 2 pro proti, zdrželi se. Zamítá se kompromis A pro, proti, zdrželi se. Schváleno pozměňovací návrh 5. Ne. Proč je to vyškrtnuto? Dobrá, že to odpadá. Co je další? Původní text. Původní text odstavce 2 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Co je dalšího? 16. Rozdělené hlasování. Pozměňovací návrh 16. První část. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 17. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Pozměňovací návrh 18. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 19. Pro. A moment. Zpátky k původní text odstavce 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 20 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se původní text pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis C pro. Aha. Já se omlouvám, příliš rychle postupuji. Za prvé ústní pozměňovací návrh, který mění all households a tak dále a znovu households pro nemůžeme ještě hlasovat, nemůžeme, protože je někdo proti, čili zpátky k původnímu návrhu. Původní kompromis C pro, proti zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 26 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 27 dvě, ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, já myslím, že to je schváleno. Ještě prověříme tu druhou část. Všichni v pořádku. Zamítá se. A nyní přistupujeme k odstavci 7 a ústní pozměňovací návrh zpravodaje s tímto ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Elektronické hlasování o celém textu ve smyslu změn. Takže schváleno 18 pro 15 proti 3 se zdrželi. Tudíž to je vše. Máme něco v bodě různé? Nemáme? Můžeme jít. Naschle. Perfect timing. Ah, I'm trying